to by bylo nejlepší. Hmm, jestli souhlasíte. Dobré odpoledne. Um, tlumočníci chtějí něco říci ohledně stávky a pak začneme po pracovat podle programu. Je už 24. Eh, den našeho protestu a administrativa stále neprojevila vůli konflikt řešit. Naopak, po osmi měsících jednání s personálním výborem generální tajemník opět přetvrdil. Proto se budeme držet naší politiky netlumočit po oficiálním konci schůze, to znamená po 17 hodinách 30 minutách. Děkujeme Thank you, our interpreters. From... And now we... Nyní můžeme přejít programu. Máme velice důležitý program. Na úvod mm, první bod přijetí pořadu jednání. Pokud nemá nikdo námitky, můžeme přijmout eh, bez změn zápis jednání. Eh, nyní přejdeme k sdělení předsedy. Eh, zpráva delegace PEST eh, při EFSA. Ehm, tady máme zprávu mise delegace PEST EFSA 7. a 8. května 2018. Překlad do Němčiny a francouzštiny budou k dispozici během týdne, 28. týdne. Máme tlumočení do 14 jazyků Děkujeme tlumočníkům. Máme e, schůzi k dispozici i elektronicky přes e-meeting aplikaci. Mm, jednání bude webstreamováno. Máme tady eh, filmovou, eh, filmový tým z německého televizního kanálu ARD a skupinu návštěvníků, které pozval pan Terry Reintke, která bude přítomna druhé části naší schůze mezi mm, půl čtvrtou a půl šestou. Pokud nejsou námitky, tak zápis ze schůze 26. dubna může být přijat bez změny. Teď se dostáváme k hlavnímu bodu, což bude mm, poslední krok autorizačního postupu pesticidů, autorizace fitotálních eh, produktů členskými státy. Chci mm, poděkovat řečníkům za to, že přijali pozvání. Pan Tribu vedoucí mm, oddělení pro pesticidy belgického ministerstva ehm, životního prostředí veřejného zdraví, paní Medakova Suarez, městní ehm, ministra eh, pro zemědělství a rybolov, paní Paulina Gabor, eh, generální ředitelka rumunského fitosanitárního úřadu, mm, paní Normano Mikifor, omlouvám se, to je vedoucí rumunského fitosanitárního orgánu, pan Robin Metznič, eh, výzkumník King's College London a pan Pekka Pesonen, generální tajemník Kopa Kobeka. Je běžnou praxí našeho výboru, že řečníci dostanou písemné dotazy, takže chci poděkovat všem za to, že nám poskytli odpovědi písemně před dnešní schůzí. Jsem si jist, že odpovědi na naše otázky písemné i ústní budou k dispozici a těšíme se na výměnu názorů na tato důležitá témata a nyní je čas, abych předala slovo, abychom začali začal pan Tribu eh, z belgického ministerstva. Děkuji, máme 10 minut. Eh, budu, nebudu úplně striktní, ale do 11 minut bychom se měli vejít. Dobrý den. Já se pokusím eh, respektovat desetiminutový um, vyhrazený čas. Musím vysvětlit komplikovanou politickou situaci v Belgii. My jsme federální stát, máme tři regiony, eh, Flandry, eh, Valonsko a Brusel. Ehm, máme také další komunity podle jazyků. Holandsko, k eh, mm, mluvící komunitu francouzskou a německy mluvící komunitu. Takže tady vidíte mapu, která to vysvětluje lépe. Máme federální stát, ten je rozdělen na dva velké regiony a Brusel, centru. Pak máte tu jazykovou otázku. To znamená, že ty komunity nemají stejné hranice jako ty regiony. Dobře, když mluvíme tedy o ochraně rostlin, tak tam jsou kompetence rozděleny mezi různé orgány na federální úrovni. My jsme zodpovědní za uvádění produktů na trh. Eh, také reprezentujeme Belgii na evropské úrovni. Jsme zodpovědní za eh, v ochranu pracujících a eh, fitosanitární bezpečnost. Pak se, když se podíváme na regiony, tam je, pod ty spadá zemědělství, životní prostředí, odpad a specificky použití PPP a dalších alternativ. Takže jsou zodpovědní za jejich užití. Pak máte ty jazykové komunity, ty jsou zodpovědné za školství, zdravotnictví, veřejné zdraví. Jak vypadá naše organizace na federální úrovni? Na federální úrovni máme eh, veřejnou službu federální pro eh, veřejné zdraví, eh, bezpečnost potravy na životního prostředí. To je ministerstvo FOD federální. Pak máme službu pro prostředky na ochranu rostlin a hnojiva. Také se zabýváme posuzováním produktů, posuzujeme žádosti o tyto prostředky, maximální úrovni zbytkových látek a účinné látky. Také máme mm, Národní úřad pro, nebo radu pro autorizaci ta, ty poskytují rady příslušným ministerstvům. To rada eh, schromažďuje všechny žádosti a eh, ministerstvo rozhoduje. Nejenže analyzujeme žádosti, také je vydáváme. Také Eh, zpracováváme pozici Belgie o hlasování o účinných látkách. Eh, vedle přistání výboru Evropské komise. Také rozhodujeme, zda autorizovat aktivní eh, účinné látky a stanovit maximální zbytkové limity. Co to je? Pak máme národní akční plán pro PPP jsme zodpovědní za federální stránku, koordinaci na národní úrovni s růz jednotlivými regiony, abychom měli jeden národní akční plán. Pak vydáváme také certifikáty profesionální užití a těchto PPP eh, za podmínek mm, mm, nařízení udržitelné použitívání. Takže všichni, kdo profesionálně využívají tyto produkty potřebují tento certifikát. Hmm. Federální ministerstvo také má jiné služby v rámci DG Environment, inspekční služba. Ta eh, zjišťuje uplatňování všech aspektů mimo potravinový řetězec, například použití v domácnosti, na zahradě, cokoliv, co neovlivňuje potraviny. To kontroluje tedy tato inspekce. Také máme ehm, agenturu, federální agenturu pro bezpečnost potravinového řetězce, kde je několik generálních ředitelství pro různé politiky eh, mm, užití, prodej a uskladňování PPP provádějí většinu kontrol, protože většina těchto PPP se dostanou do potrovinového řetězce a proto provádějí ty kontroly. E, kontrolují tedy federální podmínky pro e, etikety a jejich respektování e, mm, v souvislosti s těmito autorizacemi mají eh, roční kontrolní program, na chemickou analýzu PPP, které jsou na trhu, také zbytky, zbytkové eh, limity v produktech na rostliny a jsou národním kontaktním bodem pro uplatňování těchto pravidel. Mají také zvláštní eh, výbory pro audit, vědecké výbor, konzultační výbor. To je tedy kontrolní strana kontroly. Teď certifikují spreje, zařízení tohoto typu společně s regiony. Takže každé tři roky probíhají kontroly, aby všechno eh, respektovalo dané parametry. Takže vedle federálních orgánů máme i mm, Federální výzkumný institut Sano, který dělá výzkum všeho, co souvisí s PPP zemědělství a bezpečností potravin. Také máme Radu pro veřejné zdraví. Toto je přehled té struktury. Máte tady eh, potravinářský a veterinární ancelář, která eh, ukazuje, jak to je organizováno na federální úrovni. Na regionální máme eh, úrovni máme regionální ministerstva životního prostředí a zemědělství, které mohou um, posuzovat obecná opatření na ochranu životního prostředí, eh, zemědělství a mm, vlastně vynucování těch stanovených podmínek. Federální ehm, vlády jsou zodpovědné za specifickou organizaci specifických produkty. A dle těchto specifických požadavků mohou přijímat i Eh, obecná opatření pro PPP. Jsou zodpovědné za integrované eh, neřízení škůdců. Ke kontroly podmínky cross-compliance a ehm, dotační požadavky pro farmáře, dělají follow-up a vnucování práva regi- stanoví regionální akční plány pro PPP, což je třeba podle směrnice udržitelného užití. Také jsou reprezentovány v Národním mm, autorizačním radě, pro které povolují PPP. To je tedy orgán, který umožňuje účast regionů v autorizaci PPP. že rozhoduje se společně na federální i regionální úrovni e, o tom, zda je produkt, e, produkt může vstoupit na trh. Nyní naše federální řízení autorizace. Máme různé žádosti pro PPP jako taková, takže to uvedení na trh, pak žádost o aktivní substance, které musíme posoudit. Pak máme žádosti o MRL, to je to Maximum Residue Level, a provádíme hodnocení a autorizaci pro tyto produkty. A pak máme tedy národní autorizační postup. Pak vám řeknu něco více o těch eh, žádostech, které dostáváme, nebo přihláškách. Jsou to zóna, eh, podle zón, to je tedy Eh, zónové hodnocení. To je jeden zpravodaj, který pak eh, přijmou ostatní členské státy z té zóny v Evropě. Pak máme interzonální, to je pro celou Evropu, to je všechny tři zóny v Evropě současně. To se týká PPP pro různé typy užití a jde o to, že se dělá jenom jedno hodnocení. To se tedy dělá jenom jednou. Pak obnovení, eh, prodloužení, pokud chtějí ten produkt používat na širším území. Pak jsou tady žádosti, které se týkají změny složení označení etikety, použití účinných látek, omezení užití. Paralelně se řešíme dovozové certifikáty. Takže i to je tady. E, spadá pod tuto legislativu, potřebujete zvláštní žádost a náš oddělení to řeší pak experimentální produkty a dovoz, eh, to znamená certifikáty na dovoz a použití. Ehm, dostáváme asi tisícovku žádostí celkem ročně. Dostáváme žádosti ke schválení nových aktivních látek. Můžeme být tedy ten oznamující mm, členský stát nebo co reporter Některé se musí obnovit, ehm, provádíme peer review na evropské úrovni na základě zpráv, návrhu zpráv o hodnocení z toho uh, reportujícího členského státu. To je základ. To projednáme tedy s kolegy na evropské úrovni. Ehm, komentujeme tedy k DAR z jiných členských zemí. Cílem je, aby hodnocení bylo harmonizováno, aby znamená to, že snažíme se spolupracovat s ostatními členskými státy, abychom e, zaujímali stejný přístup k návrhu těch posouzení. Na národní úrovni Analyzujeme technické eh, koordinaci účinných lánek, ekvivalence teda účinných lánek, což je třeba kontrolovat, protože někteří výrobci nejsou, tedy jsou i někdo jiný než žadatel a chtějí produkovat eh, stejnou látku a musíme uvěřit, že ty podmínky jsou stejné, že provedli stejné hodnocení rizika a tak dále pak někdy je třeba aplikovat restrikce, omezení těchto účinných látek na evropské úrovni, modifikace, pokud je žádost uznamujícího. Eh, A to jsou tedy tyto žádosti, jako které, který, za které jsme zodpovědné jako ten oznamující členský stát. V minulosti jsme posílali eh, hodně potvrzení, eh, potvrzujících dat do těchto systémů. Jsou to Ehm, dobré systémy, ehm, protože když chybí data, tak je, eh, je třeba je kontrolovat. Musí ehm, být k dispozici jasné hodnocení. K tomu je za to je zodpovědný ten reportující členský stát. Pak tady mohou být také nepříznivá data, která upozorňují na problém, riziko, pak výrobce musí poslat informace pokud tam jsou nežádoucí účinky a je třeba to prošetřit. Také se díváme na maximální um, úroveň e, zbytku. E, zmíním tedy um, autorizační postup, když přijde ta žádost, posouzena, pak jde do autorizační rady, pak se u dispozici eh, doporučení expertů, to je sděleno žadateli eh, manažerem toho, té žádosti. Máme tři týmy hodnotitelů, hodnotí jednak PPP, tak aktivní účinné látky, eh, toxikologické eh, rezidua, ekotoxikologii, dopady na životní prostředí, fyzická chemická analýza, účinnost. Znamená to, že může, mohou být flexibilní při těchto hodnocení. Máme dva týmy mm, těch manažerů, eh, které to posuzují, posuzují autorizaci, obnovení, rozš- prodloužení, rozšíření stávajících autorizací. Musím tady skončit už? No dobře. Omlouvám se, ale 16 minut je opravdu příliš. Já musím říci, že všechny tyto prezentace jsou k dispozici, jsou vytisknuté, můžete si je pak vzít. A nyní má slovo španělské ministerstvo zemědělství, rybolovo, životního prostředí. Já doufám, že 10 minut bude dostatečující. Professional and, uh, okay. Buenas tardes y muchas gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Já pro vás mám prezentaci ohledně nařízení 11.07.2009 a to, jak to Španělsko provádí. Nejdříve jsem chtěla říct, jak vypadá naše struktura, tedy administrativní uspořádání um, orgánů, které mají na starosti povolení. Vycházíme z Královského výnosu 971 2014, který upravuje postup pro hodnocení eh, fitosanitárních produktů. Příslušný orgán, který vydává povolení ve Španělsku, je Ministerstvo eh, zemědělství, rybolovu a potravin. Ale máme ještě další příslušné orgány, které se zapojí do hodnocení. Ministerstvo pro zdravotnictví, spotřebu a eh, sociální pohodu to má na starosti toxikologické hodnocení a také expozici pracujících. Dále ministerstvo ehm, životního prostředí, ono se nám to teď nově změnilo, teď eh, se to jmenuje Ministerstvo ekologického přechodu nebo tranzice, eh, které má na starosti eh, otázky životního prostředí a potom ehm, Ministerstvo zemědělství. To vyhodnocuje zbytek oblastí, které jsou potřeba v rámci analýz pro povolení produktů PPP. Jak Ministerstvo životního prostředí, tak Ministerstvo zemědělství má na starosti vyhodnocení, ale eh, deleguje to na Národní institut pro eh, zemědělská šetření ve Španělsku. Pokud jde o povolování účinných látek, tak Interní postup, který používáme, platí to nejenom pro nové aktivní látky, ale také pro obnovování, tak, tak to funguje, tam to funguje tak, že žádost pro eh, vyhodnocení eh, se eh, posílá tomu institutu INIA a ministerstvu zdravotnictví. V tuto chvíli Ehm, také používá um, ehm, otázku zonování a teď se díváme na tři látky dechloropropen, mozaikový virus okurek a spodoptera exigua. Pokud jde o aktivní látky, tak e, používáme R3. Španělsko e, je předkladatel a e, vyhodnocujeme šest látek, dvě obnovené látky a jedna stažená látka. A jako spolupředkladatel pět eh, vyhodnocených látek, pět eh, obnoven, pardon, dvě obnovené, jedna stažená a jedna před eh, stálým výborem, kde se o ní má hlasovat. Pokud jde o obnovování aktivních látek R4, tak eh, jako předkladatel máme 10 eh, žádostí, které by měly být předloženy a pět stažených látek. A jako spolupředkladatel 11 žádostí, které buď byly předloženy nebo mají být předloženy a jedna stažená látka. A pokud jde o R5, jako předkladatel pět eh, žádostí, které mají být předloženy a jako spolupředkladatel dvě žádosti, které mají být předloženy. Teď eh, jsem chtěl něco říci o změnách eh, příslušných povolení produktu PPP. Ve Španělsku to funguje, nebo máme to tak, že jsme eh, ten předkládající stát, potom spolupředkladatel a potom máme vzájemná uznávání. A povolení či změny v rámci eh, toho statutu předkladatel nebo oznamující stát, tak máme 38 povolení a 7 změn. Žádosti o povolení či změnu, které se vyhodnocují, tak těch je 28 a potom 19. Tady musím říci, že 6 z nich má spoždění a potom dvě z toho dalšího v souboru má spoždění. Takže už my si, už na začátku si říkáme, že problémy, které zatím pozorujeme, a předpokládám, že takové problémy mají i další členské státy, spočívají v tom, že lhůty pro zvládnutí celého toho procesu povolování jsou velmi krátké a potřebujeme tedy větší pružnost, abychom mohli zareagovat na různé situace a okolnosti, eh, které vznikají v rámci těch hodnocení. Dále, um, povolení či změny jako spolupředkladatel či dotčený stát, tak tady máme 217 povolení a dvě změny. Žádosti o povolení či změnu těch je 201 a 21. 201 tam se to týká eh, povolení produktu PPP a 21 změn. A i tady dochází ke spoždění, 6 spoždění a potom dvě spoždění u těch změn. A jak už jsem říkal, z těch 120 dní podle článku 36.2, 37, pardon, 2, tak to nám přijde málo realistické. A potom povolení podle článku 36.3 a revize, která je potřeba podle tohoto článku udělat, eh, snižuje efektivitu tohoto systému zón a myslíme si, že potřebujeme větší harmonizaci, pokud jde o proces povolování, tak abychom mohli vzít v úvahu i procesy probíhající v jiných členských státech a hlavně, aby se ty procesy moc nelišily. Vzájemné uznávání. 47 povolení a 4 změny, to je věc, která už byla dokončena. Potom žádost o povolení či změnu. Teď máme na stole 24, tam je 6 spoždění a 4 e, žádosti o změnu a jedno spoždění. A zase mám podobnou připomínku k tomu článku 42.2 a příslušným lhutám. Přijdou nám dost krátké. A pokud jde o obnovení produktu pro ochranu rostlin podle článku 43, tak eh, my zase buď fungujeme jako ten předkladající nebo oznamující stát, a, nebo dotčený stát. Obnovování v tuto chvíli máme takovou situaci, že ehm, se zabýváme 54 produkty a eh, na starosti máme dohromady 61 pokud jde o um, spolupředkladatele, Španělsko jako spolupředkladatel nebo dočený stát, 187 produktů těch probíhá tento proces a dohromady máme na starost 252. Naše zkušenost um, za poslední léta ukazuje, že pokud jde o registrování produktů PPP ve Španělsku, dochází ke snižování eh, čísel, počtu. A část problému, kterým čelíme v zemědělství, při používání například i výjimečných povolení, tak to přesně vychází z tohoto nižšího počtu eh, dostupných produktů PPP. Ale zároveň si myslíme, a to říkám už na závěr, zkušenosti z posledních let ukazují, že stávající nařízení je efektivní, pokud jde o používání těch kritérií jednotlivých zón, pomůže to optimalizovat zdroje, ale zároveň um, je možné některé věci tady ještě vylepšit a doufáme, že do budoucna tato zlepšení budou provedena. Především pokud jde o postupy eh, a harmonizaci procesu povolování v jednotlivých členských státech, ať už jsou to ty předkladající nebo spolu předkladatelé. A měli bychom se pokusit optimalizovat eh, výsledky vyhodnocení, tak abychom um, zajistili jakousi bezpečnost pro spotřebitele i pro životní prostředí. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za to, že jste dodržel vymezený čas a nyní to už bude zástupce rumunského fitosanitárního úřadu. Bude to paní Polina Gabor, takže prosím, dávám vám slovo. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Autotata já mám informace o našem příslušném orgánu na národní úrovni, Národní fitosanitární orgán, který má na starosti právě tyto záležitosti. Eh, mám tady eh, nejdříve takovou obecnou prezentaci, tak to vypadá naše infrastruktura, eh, čtyři centrální útvary, jedna národní laboratoř a potom na regionální úrovni máme osm laboratoří, 9 bodů pro kontrolu na hranici a 41 e, regionálních e, fitosanitárních kanceláří, což odpovídá našemu správnímu rozdělení. Tady vidíte další diagram. Náš e, příslušný orgán spadá pod Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova a máme ho rozdělený na dva podorgány. Nejdříve útvar pro fitosanitární záležitosti a potom eh, druhý útvar, který má na starosti Národní laboratoř. Ten první útvar eh, obsahuje eh, čtyři podkanceláře, máme tam ochranu rostlin a fitosanitární karanténu, dále oddělení pro povolování fitosanitárních produktů, dále oddělení pro udržitelné užívání eh, produktů PPP, dále oddělení pro eh, dozor nad obchodem. A potom, eh, pokud jde o tu druhou část, tak tam ještě zase máme další podstruktury, které vychází z regionální struktury nebo se správního rozdělení. A potom máme eh, národní laboratoře, eh, referenční laboratoře, pod které spadá laboratoř, která má na starosti určování eh, reziduí pesticidů v rostlinách a rostlinných produktech, potom laboratoř pro kontrolu kvality v souvislosti s užíváním pesticidů, ta má také na starosti fytopatologie a potom také entomologickou laboratoř, která studuje hmyz. Dále, eh, Útvar pro ochranu rostlin a fitosanitární karanténu, tam má na starosti eh, veškerou činnost ochrany rostlin a eh, stanu, na centrální a národní úrovni. A také má na starosti územní kontroly, pokud jde o odhalování karanténních organismů. Dále má na starosti uplatňování legislativy, Mm, intrakomunitární pohyby, dovoz, vývoz a další regulované produkty. Dále, orgán pro povolování fitosanitárních produktů, ten vypracovává legislativní akty, které mají eh, za úkol upravit eh, fitosanitární záležitosti. A také eh, do toho spadá registrování těchto produktů. Dále má také za úkol kontrolu kvality těchto fitosanitárních produktů skrz využití specializovaných laboratoří. A má také na starost kontrolu používání těchto produktů eh, v těch kancelářích BIF, které jsem zmiňovala předtím. Povolování produktů PPP tak to, má, to mají na starosti čtyři uh, národní komise. Užití uh, produktů to má na starost jeden jediný příslušný orgán, který má za úkol také registrovat tyto produkty a má čtyři podútvary nebo pododdělení. Eh, ministerstvo životního prostředí Mm, na Akademie pro mm, lesnictví. Ještě jeden orgán na centrální úrovni, totiž um, kancelář pro vývoj a implementaci certifikace PPP, ehm, kontrolovanou aplikaci a dodržování všech právních ustanovení a technických norm v oblasti um, ehm, produktů na ochranu rostlin a také implementaci společně s ostatními veřejnými institucemi a organizacemi. E, tento orgán organizuje i opatření akce pro snížení rizika a důsledků užití P produktů PPP na životní prostředí a zdraví. Čtvrtý orgán na mm, centrální úrovni to je kontrolní úřad. Um, to znamená, u produktů P, P, P je zodpovědný za uh, dohled nad kvalitou těchto produktů, um, kontrola kvality um, mm, produktů projektů na ochranu rostlin eh, pro mm, zahraniční i vnitrostátní laboratoře. Národní referenční laboratoř, o tom jsme už mluvili, tato laboratoř má řadu uh, příslušností a kompetencí, především uh, se týče škůdců, kvalitativní aktivní kontroly och, produktů eh, zbytkových látek nebo reziduálních látek a technické ehm, poradenství, monitorovací programy, analýzy a výsledky z regionálních laboratoří a také další vzdělávání inspektorů z jiných laboratoří. Ehm, Tady je přehled těchto laboratoří. Máme tady technické oddělení kvalita, fitopatologie, entomologie a laboratoř pro kontrolu reziduí. Kvalitativní kontrola PPP. Tak tady máme síť laboratoří eh, máme eh, národní, regionální, pro různé regiony. Technické vybavení, tady jsou různé chromatografy, tady vidíte pak kvalitativní kontrola. Tady máme autorizované metody, mezinárodní standardy, stanovení účinných látek a samozřejmě fyziko, eh, eh, chemické a fyzikální vlastnosti, eh, tedy zkoumání vlastností pak je tady eh, laboratoř pro rezidua, pro mm, rostliny a rostlinné produkty, dvě laboratoře, rezidua mm, v rostlinných sanitár, sanitárních produktů. Používají si stejné metody v obou laboratořích. Jak bylo řečeno, chromatograf, tam máme 186 aktivních účinných látek, ta chromatografie, 62 účinných látek. Tady máme mapu. Tady vidíte ty laboratoře v Rumunsku. A ještě něco. Všechno, co se e, rozpracovává na, na, na regionální úrovni, kontrola kvality, kontrola reziduí, roční program pro monitoring pro jednotlivé oblasti, které jsem teď prezentovala. Děkuji vám srdečně za pozornost. Thank you very much. Děkujeme. A nyní dávám slovo opětovně panu předsedovi našeho výboru. Oui, merci beaucoup, Karina. Děkuji. Děkuji, Kateřino, opravdu děkuji za to, že jsi vedla toto naše jednání. Omlouvám se za toto spoždění. Musíme trošičku zrychlit, protože nemáme moc času, abychom ještě měli čas i na rozpravu. Takže ní dám rovnou slovo dalšímu našemu prezentu diskutujícímu, kterým je pan Robin Messner, budete mít 10 minut, a přišel mezi nás King's College v Londýna. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji. Já se jmenuji Robert Mena, jsem toxikologem z King's College v Londýně a pohovořím o tom, jakým způsobem bychom mohli zlepšit analýzu rizik pesticidů tím, že vezmeme v potaz nové výsledky vědeckého výzkumu, a zároveň se podívám především na případ glyfosátu, abych prezentoval svá slova, i když to, co vám řeknu, v podstatě platí pro většinu pesticidů. Čili jsou to glyfosáty, na které se zaměříme, protože jejich toxicita je kontroverzní záležitostí. Glyfosáty a jejich využití roste všude ve světě, expozice vůči glyfosátům roste. Zde se můžete podívat na Spojené státy, měla by to být živá mapa, zatím vidíte, že ne, ale v podstatě to použití glyfosátu se zvyšuje a zároveň každý člověk je vystaven většímu riziku. Čili eh, my potřebujeme zjistit, zda hodnocení rizik glyfosátu je důvěryhodné. Jedním z nejdůležitějších bodů mé prezentace je rozdíl mezi glyfosáty a herbicidy, které využívají glyfosáty, protože glyfosát to je vlastně aktivní látka, která se nevyužívá jako samotná, ale je to součást různých složenin. Většinou je to Roundup, to je právě eh, ta sloučenina je zde asi 750 různých takových sloučenin eh, glyfosátu, které existují ve světě a které představují nejenom samotné glyfosáty, ale i jiné molekuly, to znamená takzvané koformuláty, vlastně složky těchto látek. A každá taková eh, molekula má svou vlastní toxicitu samozřejmě, což eh, vede k velikému problému, protože častokrát se z dlouhodobého hlediska testuje pouze toxicita glyfosátu a tyto jednotlivé složky, například Roundupu, se nevyužívají při hodnocení riziku pesticidů, včetně aktivních látek. My jsme testovali různé typy herbicidů, které využívají glyfosáty. Podívali jsme se na toxicitu těchto sloučenin toxicitu glyfosátu na lidské tělo, ale zároveň i na laboratorní zvířata. Zjistili jsme, že tyto sloučeniny jsou až tisíckrát více toxické než samotné glyfosáty. Čili my jsme si říkali, co je tím aktivním prvkem toxicity, co tím skutečně je na, při, eh, s ohledem na dopad na lidské buňky. Například u rostlin, to je glyfosát, protože glyfosát právě působí na rostliny, tam má aktivní látku, ovšem eh, Zatím jsme nevěděli, zda to má nějaký dopad na lidské buňky a pokud tam teda došlo k nějakému toxickému dopadu, museli jsme ho vysvětlit Ale jenom jsme zjistili, že to nemá nic společného s glyfosátem. Čili, co jsme zjistili? Zjistili jsme, že ty jednotlivé látky, ty, ty, které jsou eh, v těchto glyfosátech zastoupeny, jsou tisíckrát více toxické než samotný glyfosát, eh, který byl pouze trochu toxický. Je zde mnoho studií vědeckého oboru, které se eh, dívají na komerční eh, dopad glyfosátů. Ovšem je zde takový, spaduje zde trochu zmatek. Někteří autoři totiž tvrdí, že glyfosáty jsou toxické, a to je vlastně to, komer, pro to komerční složení, komerční účely těchto látek. Když se podíváme na toxicitu glyfosátu jako takových, tak v podstatě ano, je to toxická látka, ale to, co vidíme, ten dopad potom na člověka, toxický dopad pesticidů, by mohl být způsoben právě kvůli těm jednotlivým složkám a ne samotné aktivní látky. A právě proto pravděpodobně je zde takový obrovský rozdíl mezi regulačními testy, které vlastně tvrdí, že aktivní látka je bezpečná na určité prahové hodnotě a mezi tím, co vidíme eh, v obvyklé populaci, protože vidíme, že rostou například chronické nemoci, které jsou způsobené pesticidy a pravděpodobně je to v důsledku těch složek těchto pesticidů. Jsou to většinou surfaktanty, ale mohou to být i jiné chemické látky. Víme, že jsou toxické sami o sobě, mají velice radikální toxický dopad, který jsme zjistili v různých prostředích, na zvířata, na člověka, na laboratorní zvířata. Čili, co můžeme v tomto ohledu udělat. Jedním z přístupů bylo testovat pesticidy jako sloučeniny, protože v podstatě nejde pouze o jednu látku, je to většinou sloučenina, směs různých chemických látek, je to takový koktejl chemikálií, reziduální potom zbytky zůstávají v, samozřejmě v prostředí, to znamená, že jednotlivé molekuly nejsou reprezentativním vzorkem pesticidu. Právě proto takový nejlogičtější přístup eh, u testování takové sloučeniny by bylo testovat ji jako celek, jako jednotku. Toto je jedno z možných řešení při zlepšení hodnocení dopadu pesticidu. Další možnost, protože je samozřejmě obtížné všechny ty komerční sloučeniny pesticidů nějakým způsobem zhodnotit v ve většině případů to ani není praktické. Je zde více než 750 různých sloučenin glyfosátu, které se prodávají na celém světě, čili v prakticky by to ani nebylo možné provádět nějaké regulační testy nebo dlouhodobé studie u každé z těchto sloučenin. Čili ne jsou zde takové ty nedostatky v rámci regulace, víme například především teda u těch um, složek jednotlivých um, glyfosátu a tak dále mohli bychom tam začlenit takové ty bezpečné faktory. Například u glyfosátu by to byla, bylo číslo 10. Jaké je, řekněme, akceptovatelné množství denního vystavení riziku? na základě určitých eh, hodnot, které máme k dispozici u glyfosátu. Toto je příklad pouze, samozřejmě, že to neplatí pouze u glyfosátu, glyfosátu ale i u jiných pesticidů. Čili to jsem chtěl říct, ten rozdíl v toxicitě těch komerčních eh, formulí s aktivní látkou, Ovšem samozřejmě musíme vzít v potaz všechny prvky, které by zlepšily regulační hodnocení dopadu pesticidů. Toxicita pesticidu by měla zahrnovat eh, určitou variabilitu, nové prvky, které se v současné době objevily, které mají toxický dopad, například eh, endokrinní disruptory a dopad těchto látek. V této oblasti došlo k pokroku v rámci testování. Máme zde nařízení, které se tím zabývá, které je nedávné, ovšem nepokrývá to všechny ty koncové body, pokrývá to eh, pouze například štítnou eh, žlázu, sexuální hormony, Ovšem v nedávné době došlo k výzkumu, který poukazuje na to, že endokrinní disruptory eh, by mohly mít například i jiné negativní účinky, například pro, provokovat nejenom eh, eh, estrogen eh, a ostatní sexuální hormony, ale například, že by mohly mít dopad i na diabetes například. Zároveň by mělo dojít k celkovému životnímu k hodnocení celkového životního cyklu těchto látek. Já si myslím, že tento test by měl začínat už v přednatálním eh, období, tak abychom zjistili, eh, co se stane, když jsou například těhotné ženy vystavené tímto chemikáliím a jejich děti potom trpí chronickými nemocemi v dospělém věku. Čili myslíme si, že v současné době bohužel v rámci testu toxicity to není možné a zároveň tyto eh, studie toxicity pesticidů by se měly zabývat například i, eh, eh, například i trávicím traktem, tímto mikrobiomem. Toto je velice zajímavé nové téma, které je velice důležité pro prokázání toxicity pesticidů. Musíme si uvědomit to, že lidské tělo je velice komplikovaným ekosystémem, nejsou to pouze lidské buňky, ale různé bakterie. V našem těle eh, existuje více bakterií než buněk a změny v rámci těchto bakterií by mohly mít eh, nedozírný dopad na lidské zdraví. Toto platí například i u toxicit pesticidů, protože když se opět vrátíme k lefosátům, tam je ten mechanismus, eh, o kterém se hovoří, který, který nemá ten dopad na lidské buňky, ale na rostliny. Ovšem najednou jsme zjistili, že je to přítomno i v, v rámci bakterií vnitřní mikroflóry. Čili i v této oblasti eh, se vědecké studie již začaly zabývat eh, tímto tématem, protože vidíme, že glyfosáty by mohly mít dopad právě i na, tuto, i na uh, lidské tělo. Takže vám děkuji za pozornost a zde jsou tři z mých nedávných publikací, ve kterých detailněji najdete odpověď na to, o čem jsem před chvíličkou hovořil. Děkujeme, děkujeme, říká pan předsedající, děkujeme. A nyní rovnou poslední host, a to je generální ředitel Kopa Kočeka, pan Pekka Pesonen. Chairman, ladies and gentlemen. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za to, že jste pozvali eh, Kopu Kogeku na toto důležité zasedání. Pokud nás náhodou neznáte, eh, jsme eh, sjednocený hlas za eh, všemi zemědělci v EU. Dohromady zastupujeme 23 milionů zemědělců a jejich rodinných příslušníků a 22 tisíc evropských zemědělských družstev. Ochrana plodin je klíčovou záležitostí v oblasti zemědělství v moderní době v EU, ať už je produkční metoda jakákoliv. Produkty PPP na ochranu rostlin se používají v zemědělství s cílem eh, chránit rostliny před eh, chorobami a podpořit zemědělskou činnost. Nemají eh, dopad na biologickou činnost, ale zároveň je tady určité riziko, které je spojeno s jejich užitím. Mm, aktivní látky v pesticidech by podle nás měly být vnímány jako další látky, u kterých máme obavy ohledně lidského zdraví i životního prostředí. Je potřeba eh, zvážit riziko eh, v souvislosti s expozicí. Eh, je nám líto, že Evropská komise má přístup ehm, založený na ehm, hrozbě a ne na riziku protože je potřeba také vzít v úvahu expozici a sílu té látky. Zemědělci používají PPP eh, s cílem eh, vypěstovat eh, zdravé plodiny, zajistit bezpečné potraviny i zajistit životní prost, bezpečnost životního prostředí. Musí brát také v úvahu žádosti ze strany spotřebitelů. Trh volá po nulové toleranci, pokud jde o kvalitu. To znamená, produkty by neměly být poškozeny škůdci. A Informace o PPP, které se dávají v široké veřejnosti, často ignorují eh, jejich úlohu, tedy že zajišťují bezpečné, spolehlivé a dostupné produkty. Máme um, jakýsi soubor nástrojů a chceme, aby v něm bylo co nejvíce těch nástrojů. My podporujeme bezpečné aktivní látky, ať už jsou biologické nebo chemické, a když jsou bezpečné, tak by se měly uvádět na trh. Pokud nemůžeme prokázat bezpečné užití aktivní látky, tak opak OGK nežádá o obnovení povolení této látky. Nařízení 1107 z roku 2009 vychází ze zásad eh, Evropské obecné legislativy v oblasti potravin. Je tam eh, nastavený eh, postup uvádění na trh PPP. Orgán EFSA tomto postupu hraje velmi důležitou úlohu. Zajišťuje konsistentní vyhodnocení aktivních látek. Kobak Kogeka tedy vychází e, z posouzení EFSI a zároveň žádáme o e, řízení rizik a opatření na snížení rizik. Pokud je o proces povolování či obnovení povolení, chceme nezávislé, transparentní, profesionální vědecké posouzení. Kopa Kogeka eh, je vždy byla eh, silným podporovatelem mise EFSI už od samého začátku. Evropské instituce i členské státy hrají důležitou úlohu při podpoře eh, vědeckých poznatků. My můžeme vždy samozřejmě zlepšit vědecké metodické eh, metodiky, ale zároveň je to důležité také proto, abychom ehm, mohli zajistit eh, fungování jednotného trhu v EU. Musíme také mít na paměti, že zemědělci jsou primárními uživateli PPP a je v jejich vlastním zájmu tyto produkty skladovat a používat eh, bezpečným způsobem. Chtějí chránit sami sebe i veřejné zdraví obecně. Ta směrnice směrnice 128-2009 eh, o udržitelném použití pesticidů poskytuje opatření eh, na snížení eh, dopadu PPP na lidské zdraví i životní prostředí a zároveň má za cíl také zjednodušit jejich vhodné používání u vhodných plodin. Tato směrnice uvádí, že zemědělci musí projít proškolením, a je tam jedno počáteční školení a potom dodatečná školení ohledně potenciálních rizik lidské, pro lidské zdraví a pro životní prostředí. A hovoří se tam také o tom, jaká opatření přijmout při eh, skladování a nakládání s těmito PPP. Tato směrnice také stanovuje opatření eh, pro ochranu vodních prostředí i pitné vody, stejně jako snižování rizik v konkrétních oblastech. Členské státy mají také různé systémy pro nakládání s pesticidy, jejich skladování, eh, včetně eh, balení. Ve, srovné, eh, ve spojení s směrnici 2642 a 2009 127, kde jsou také pravidla ohledně pesticidů a příslušného vybavení, jsou tam požadavky na systémy e, pravidelných technických inspekcí takového vybavení. Musíme tedy e, také testovat naše rozprašovače. I když toto není nový koncept, e, integrované řízení pesticidů IPM vlastně znamená, že je potřeba spravovat škůdce a nakazy rostlin všemi možnými eh, dostupnými zemědělskými procesy. Je to holistický přístup, který snižuje eh, negativní dopad škůdců a zároveň ujišťuje, zajišťuje eh, vhodnou ochranu lidského zdraví i životního prostředí. My se domníváme, že zemědělci jsou profesionálními uživateli dobře se starají jak o své plodiny, tak o životní prostředí. Kopa Kogeka je přesvědčena, že musíme budovat důvěryhodnost evropského systému. Evropská unie má jedny z nejvyšších norem, jak co se týče zdraví lidí, tak zvířat, tak životního prostředí. Toto je věc, kterou musíme všichni podporovat ve společném evropském zájmu. I když jsou zemědělci dobře proškoleni, i když se kontroluje rozprašovací eh, zařízení, tak eh, nějaké vzdušné rozprašovače, eh, ty jsou spíše výjimkou a zemědělci používají jiné technologie. Máme také postupy pro registraci a kontrolu pesticidů, ale obáváme se, že to podkopává konkurenceschopnost evropského zemědělství. A to je přitom jeden z hlavních cílů nařízení 1107 2009. Eh, zmenšení tohoto souboru nástrojů pro zemědělce ehm, ohrožuje další využívání eh, a pěstování plodin. Pak jsou tady různé nástroje, mechanické, chemické i biologické, a ty jsou klíčové pro to, abychom zajistili integrované řízení škůdců. Rotace plodin, ehm, různé odrůdy, eh, různé postupy pěstování, eh, různá denzita půdy, zavlažování a tak dále. To jsou všechno postupy, které se používají pro kontrolu většiny škůzců a nákaz rostlin. Řada těchto nástrojů se ale ocitá pod velkým tlakem, protože neexistuje dostatečná důvěra ehm, vůči evropským institucím a nevědeckým organizacím, například nové šlechtitelské techniky nebo právě PPP. Evropští zemědělci a jejich družstva potřebují přístup k takovýmto technologickým pokrokům, aby um, mohli čelit budoucím výzvám a aby byli stále konkurenceschopní. Administrativní zátěž vede k tomu, že um, máme větší koncentraci agrochemických podniků a naopak nám mizí malé a střední podniky. Pro zemědělství v EU je klíčové, abychom i nadále investovali do těchto oblastí, abychom měli nové bezpečné produkty na trhu a aby se tyto produkty přizpůsobily evropskému zemědělství. Kopa Kogeka eh, podepsala eh, cestovní mapu o spolupráci s eh, IBMA, manufakturním průmyslem, tak abychom využívali nízkorizikové látky. Existuje tady zájem ze strany zemědělců používat PPP ale eh, ne eh, ty nové, nej, nej, nejnovější technologické pokroky. Je potřeba se také podívat na další sektory, například biologické zemědělství, ehm, kde je menší dostupnost různých ehm, nástrojů. PPP jsou uplatňováni v EU v bezpečným způsobem, mnohem více než kde jinde, ale i tak je tady docela velký restriktivní přístup při povolování PPP. Tato situace znamená, že globálně máme nižší konkurenceschopnost a to vede k vyšším nákladům a přicházíme o bezpečné a efektivní e, nástroje. Chci tedy odkazat na případ glyfosátu. Bohužel e, takovéto restrikce nemůžeme e, vnucovat našim obchodním partnerům, pokud to není vědecky podložené, protože sice musíme bojujeme, ale máme ruce svázané. Na závěr bych chtěl říci, že jsme přesvědčeni, že bez vhodných nástrojů na na trhu, eh, které eh, budou doplňovat stavající IPM. Zemědělští eh, Zemědělci v EU nemohou dostat svým závazkům, pokud jde o zemědělskou produkci a evropské priority v této věci, například nová pracovní místa, růst a zajištění bezpečnostních norem a odpovědi na globální výzvy. A můj příspěvek a poznámky budou také k dispozici. Pokud to budete chtít rozdat, tak určitě budete moc Děkuji. Merci. Um, le moment est... Děkuji. Měli bychom přejít tedy k diskusi. Začneme s pravodajem, nebo um, um, spolu s pravodajemi. Uděláme tedy ping-pong, takže identifikujte prosím řečníka minutu a dvě minuty na odpovědi, abychom stihli co nejvíce odpovědí. To je pravidlo. E, e, je možnost tedy 30 sekund a pak další na doplňkový dotaz minuta na odpověď. Takže musíme to mm, zajistit, aby všichni měli možnost na otázku. Berlins za PPE jako zpravodaj, který začne. Norberte, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji referentům za um, velice obsáhlé uh, příspěvky. Um, vy jste zmínil um, problémy, které um, jsou s vzájemným uznáváním. Já se chci vrátit na, k tématu, k národnímu mm, rozdělení. Máme tři zóny a to slyšíme často od farmářů, že zda to zonální rozdělení má smysl. U nás v severním Poríní a na Alsasko to jsou dvě různé klimatické e, zóny, severní Francie a Belgie. Má to smysl, abych tom takhle pokračovali v tom zonálním rozdělení? Děkuji, pan Pesonen. Na dvě minuty máte slovo. Moje odpověď já, je, že bych chtěl zdůraznit, že princip dostupnosti účinných látek a nástroje Eh, zjišťování chorob. To jsou ty, to nejdůležitější. Co se týče drobnějších, eh, méně významných plodin, tak tam je poptávka velmi omezená obvykle. A ten zonální systém, mm, tam ty objemy nejsou dostatečné pro trh. Máme ale rozdíly mezi zónami. Severní zóna funguje poměrně dobře, do značné míry i jich. Centrální zóna v EU nefunguje tak, jak jsme mysleli, jak jsme doufali, což je výzva pro tento region a pro ten zonální přístup. Ale chci zdůraznit, že co se týče drobných plodin, méně významných, tak ztrácíme aktivní látky, protože um, náklady na uvedení na eh, trh jsou značné, proto je v rukou administrativy, aby to fungovalo. Máme tady přístup pro mm, vzájemné uznávání, tedy postup, tak aby to bylo snazší ale stále zdůrazňujeme význam bezpečnosti, takže organizovat, jak to tedy zorganizovat eh, z tohoto hlediska, tak v tomto případě zonální systém nefunguje tak, jak jsme doufali. Pan Linz, doplňující otázka. Takže zonální rozdělení nespochybňujete obecně, ale říkáte, že jedna zóna nefunguje správně. Je to možná v tom, že právě to není podle klimatických zón, ale na základě členských zemí, kteří mají tu, tu zónu. Ehm, co jsem nepochopil, my chceme ty zóny zachovat, anebo potřebujeme nový systém. Já bych řekl, že klimatické podmínky jsou realitou pro všechny ty zóny. Takže je obtížné to vyhodit z okna, vymýšlet něco jiného. Já bych spíše posílil existující, především středoevropskou zónu ve svém fungování. A věříme, že jsou mm, i určité přirozené důvody, proč mm, mm, tedy je ta hlavní oblast na jihu a nikoli ve středu, což souvisí s některými plodinami a druhy v hlavních producentských oblastech v EU. To zónování bude relevantní, ale bude to spíše půjde o to, aby to zajistit, aby to fungovalo jak to má e, původně, jak to mělo původně tady fungovat a nefunguje to teď. Děkuji. Bart Stas za zelené. Děkuji. Já chci poděkovat všem řečníkům za jejich příspěvky. Mám otázku. Na pana Menese, jeho prezentaci. Já jsem četl ve vašich odpovědích, že se to pořádně nehodnotí, protože posuzujete pouze akutní efekty a ty um, přípravky nejsou plně testovány. Já tady mám studii uh, z Kanceláře pro bezpečnost, Úřadu pro bezpečnost potravin a tam se říká, že nesplňují Eh, členské státy nesplňují podmínky mm, na zřízení pesticidech. Jsou tři státy, které autorizují pesticidy, které nikdy nebyly prostudovány a to je procento eh, mezi 9 a 30 procenty. Takže mám otázku na zástupce eh, zemí, volím Belgii. Jak reagujete na to, co řekl pan Menáš? Děláte dlouhodobé výzkumy, na dlouhodobý dopad na zdraví. Díváte se na bezpečnost, synergické efekty, kumulativní efekty, posi, posíl, zesílené účinky těch smíšených přípravků. Pokud děláte to, pokud ne, tak proč ne? Děkuji. Tak pan Tribu. Děkuji. My posuzujeme dlouhodobé nebo neposil, neposuzujeme dlouhodobé účinky, to není v legislativě. My předpokládáme, že jenom aktivní účinná látka je stabilní, takže se díváme jenom na účinnou látku, která se dostane do lidského těla. Když máte ty přípravky, tak je to možná mm, jenom ten uživatel, který je v přímém kontaktu s tím Eh, přípravkem, takže buď pracují s glyfosáty denně, pak se můžeme dívat na dlouhodobé účinky, ale nemáme takové uživatele, které ti prostě neexistují. Takže doplnění eh, bezpečnostního faktora pro denní užití, to eh, jde příliš daleko. Jenom účinné látky, které se dostanou do těla. Proto jsme posuzovali pouze dlouhodobé eh, účinky účinných látek. Synergické efekty a účinky bylo tady několik studií in vitro, které zkoumaly některé tyto účinky. Takže jsme posuzovali glyfosáty a podobné příspěvky, nebyly tam žádné synergické účinky. Pokud řeknete, že ty přípravky jsou silnější než glyfosáty, tak je smíšené, to nevíme prostě. To je všechno. Dobře. Já eh, ještě se chci vyjádřit k tomu, co řekl pan Menáš o hormonálních disruptorech a účincích na um, střevní mikrofloru. Ano, ehm, ty endokrinní efekty dobře jsou studie, jsme žádali těch, eh, k těm pesticidům. Pokud by byly ty účinky, tak by byly ve studiích další látky, pesticidy, pokud má tady tu složku, tak eh, se to řeší. Eh, střevní mikroflora, tady nové jsou, ale žádné nové informace tam nejsou. To jsou známé účinky, které se zohledňují v posuzování. Karin Kalenbach. je další, zastupuje zde pana Bonafé. Děkuji. Já se chci připojit k předřečníkovi dvě otázky. Jedna se týká pana e, Robina Mesnáže. Děkuji za všechny prezentace. My jsme získali dojem, že při povolování glyfosátu něco neproběhlo tak, jak to předpokládá legislativní rámec. Řada studií nebyla zohledněna, nikoli do detailů a když ale slyším vaše dnešní vyjádření, tak velké nebezpečí pro e, člověka není tak velké e, jenom ze samotného glyfosátu, ale právě z těch přípravků. Má naše legislativa tady v nějakou mezeru? Nejsme tedy u trošku pocit falešné bezpečnosti? když eh, látky v přípravku jsou považovány za nikoli karcinogenní, ale pak u toho celého přípasku se to nedá vůbec ověřit, i když ta látka samotná není, pak se neskoumají ani ty přípravky, takže není to taková časovaná bomba? First I would like to reply to... Jestli dovolíte, abych reagovala na tu první látku, teda ty jednotlivé složky a mm, těch látek a přítomnost v lidském těle. My vlastně nevíme, zda tam jsou, protože my je neměříme, tyto jednotlivé složky. A pro životní prostředí my víme, že některé z těchto složek se nachází v životním prostředí a mohou se dostat potenciálně do pitné vody ve Spojených státech. O tom dělali studie a ta karcinogenní stránka těchto aktivních látek v pesticidech se rovněž zkoumala. Čili i pokud aktivní látka není zdrojem toxického účinku, to neznamená, že bychom neměli vlastně potom testovat celou tu sloučeninu, protože každá jednotlivá látka toho celkového přípravku by měla být studována samostatně. A v případě glyfosátu to právě často není problém glyfosátu, ale jednotlivé složky tohoto přípravku, takže možná bychom měli nahradit bezpečnější variantou právě tyto jednotlivé komponenty, ano, čili ten mm, princip eh, určité předběžné mm, preventivního přístupu. Děkujeme, paní McIntyre má slovo. Děkuji. Moje otázka směřuje na kolegu z, z organizace COPA. My víme, že anto, antimikrobiální eh, rezistence v moderní medicíně je dobře definována, dokumentována, o tom víme, ale mnohem méně pozornosti věnujeme rezistenci vůči pesticidům právě v těchto prostředcích PPP a v podstatě potřeba určité variability v těchto produktech. To, pokud teda počet těchto produktů se bude snižovat, a my víme, že tam jsou, na poslední roky bylo pouze 8 nových produktů, a to znamená, že těch alternativ bude čím dál tím méně. Jaký bude podle vás dopad na evropské zemědělství a zároveň bezpečnost potravin? Snižujeme tím environmentální ochranu my v podstatě chceme zvýšit environmentální ochranu, tak není tomu naopak. Děkujeme, pan Persanen, prosím. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Antimakrobiální rezistence, to je něco, čemu se velice aktivně věnujeme v poslední době. My víme, že máme omezený počet antibiotik a právě v této oblasti skutečně posledních několika let nedošlo k uvedení na trh téměř žádného nového produktu, čili to je opravdu nesmírně relevantní otázka, především s ohledem na antimikrobiální rezistenci u těchto konkrétních produktů. A pokud jde o pesticidy a rezistenci, s tím spojenou celý koncept osvědčené praxe je založen na tom, že máme mnoho různých aktivit, nebo ze chemických, eh, biologických, fyzických, to znamená agronomické obvyklé praxe, které mm, by měla být diversifikována maximálně možně tak, abychom neopakovali stejným způsobem monokultury a tak dále. Z agronomického důvodu prostě se to musíme vyvarovat. Není to možné ve 100% ze stejných důvodů. Obvykle v některých evropských regionech musíme využívat víceméně stejné oblasti, pokud jde o například krmiva, to z určitého přirozeného důvodu, ale i v těchto případech bychom měli využívat různé metody. Každý rok například u plodin a podobně eh, aby tam nedošlo k opakování plodin na jednom místě, aby se tam právě nevyvinula tato rezistence, protože dlouhodobě prostě bychom přišli o účinek těchto látek, protože efektivita těch aktivních látek by se snížila. Méně alternativ, pokud jde o celou tuto problematiku, to je něco, co by znamenalo, že vlastně bychom nebyli schopni bojovat proti tomuto nešváru a došlo by ke snížení těch cílů, které jsme si stanovili. Evropské i globální zemědělství se obává takového vývoje, protože v dlouhodobého hlediska budeme potřebovat dvakrát více potravin, roste nám počet obyvatel a občané neevropských zemí budou žádat čím dál tím více kvalit, eh, kvalitních proteinů, čili nebude to Evropa, která bude problémem, ale globální mm, potravinová bezpečnost, kde Evropa by měla být průkopníkem. Děkujeme. Liv Fering, který nahrazuje paní Frederik Rees. Děkuji za slovo, eh, pane předsedo. Já mám rovněž dotaz na zástupce Kopa Kodžegy. Ve vaší odpovědi na otázku 54, my tam hovoříme o čím dál tím přísnější evropské legislativě, čím dál tím méně pesticidů a PPP je povolováno, zatímco třetí země je pořád povolují. Je tam eh, průzkum z roku 2009, kde se hovoří o tom, že by tyto látky měly chránit především lidské zdraví, zdraví zvířat a zároveň zlepšit stav zemědělství na vnitřním trhu. Mohl byste nám k tomuto nařízení něco si konkrétnějšího, jak to tam vypadá? Takže pan Pesonen má slovo. Jak to funguje v takovém tom čím dál tím liberálnějším mezinárodním obchodu, obchodním prostředí? EU legislativa, víte, když hovoříme o té expozici spotřebitele vůči některým aktivním látkám a legislativa v EU je různá, pokud jde o dovozce potravin, my nemůžeme vnucovat stejné požadavky na toto nařízení, pokud to není odůvodněno vědeckými důkazy. My nemůžeme vnucovat v těch z evropského hlediska takový ten princip obezřetnosti, který by zde měl platit, ty nemůžou eh, být eh, vnuceny na veškerý dovoz, protože naši mm, obchodní partneři by to mohli napadnout. Já myslím, že vy byste určitě chtěli dodržet pravidla mezinárodních dohod. Evropská unie je jedním ze zakladajících členů mnoha mezinárodních dohod, kde se využívají vědecké důkazy, kolaborace se třetími zeměmi a tak dále. A pokud je o regulace na úrovni EU, jakým způsobem, tam otázka zní, jakým způsobem bychom mohli vynutit stejné požadavky na třetí, part, na třetí země, aniž bychom uh, přišli o tu konkurenční výhodu, my to neříkáme přímo v tom nařízení. Pokud bychom byli v takovém prostředí, kde nemusíme obchodovat se třetími stranami, tak tam by nebyl problém. My bychom mohli úplně zakázat pesticidy. Ale bohužel my eh, to musíme všechno organizovat v takovém čím dál tím liberálnějším obchodním prostředí a tím se ta situace takto nesmírně komplikuje. Děkujeme, říká pan předsedající. Aňa Hazekamp za GUE. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Já mám otázku na belgické zástupce ohledně procesu harmonizace a procesu zájemného hodnocení peer review. Vy jste se o tom zmínil ve vašich odpovědích a já bych se ráda zeptala, jak tento proces vzájemného hodnocení probíhá. Když se podíváme na dokument Mon- od Monsanto, pokud by tam byl takový proces vzájemného hodnocení, tak eh, co, co všechno by teda hm, to obsahovalo? A druhá otázka. Vy jste se zmínil o tom, že harmonizace a určitého streamliningu těchto hodnocení, že se na tom pracuje a já bych se ráda zeptala, jak to vypadá na straně členských států. Vy jste se ve svých odpovědí zmínil o tom, že Belgie hlasovala proti opětovnému povolení, ale to není důvod, aby došlo na evropské úrovni ke stejnému postupu. Čili znamená to, že členské státy mají určitou, určité manévrovací pole, určitý určitou flexibilitu, nebo ta neexistuje, jakmile členský stát, eh, řekněme, umožní nějaké povolení, jak to vypadá. Děkuji za tuto otázku. Ano, přesně tak to probíhá v rámci evropské legislativy. Jakmile dojde k povolení určité látky, tak členské státy jsou povinny plnit eh, toto povolení. Dodržovat ho, samozřejmě daný produkt musí splňovat eh, evropskou legislativu, pak je to logické, je to rozhodovací proces, který je obvyklý a samozřejmě poté to bude fungovat na celoevropském trhu, protože na, od toho jsou nařízení. A další bod. To byla ta otázka vzájemného hodnocení peer review a jak to vypadá v praxi. EFSA svolá setkání všech toxikologů, kteří navštíví farmu, studují tam ty fajly, soubory, které jsou eh, k tomu připraveny. Spravodajská země eh, tam musí odpovídat na konkrétní dotazy jiných členských států. Samozřejmě probíhá diskuze eh, v případě nesouladu musí dospět k určitému konečnému rozhodnutí, závěru, které musí podpořit všichni odborníci. Pokud jde o dokumenty Monsanto, ty tam nebyly prodiskutovány, protože tento dokument eh, byl eh, zveřejněn později, takže tam byla spíše tak, takový ten návrh hodnotící zprávy, kterou připravilo Německo a dokument, tento dokument Monsanta se dostal do médií až po, této, po tomto setkání odborníků. Tyto dokumenty Monsanta zmiňují dvě studie. Byly to, bylo to spíš takové schrnutí eh, dvou eh, studií, které již byly k dispozici a eh, museli se zvážit v tom rozhodovacím procesu. Takže tenkrát už se vědělo, že obě dvě studie financovalo Monsanto na to nesmíme zapomínat. Toto schrnutí vlastně byla docela kvalitní, schrnu, schrnovalo to jednotlivé studie, nemělo to žádný dopad na, ten, na to konečné rozhodnutí. Prostě ano, je pravda, že to sice financovalo Monsanto, ale na to naše konečné rozhodnutí to opravdu nemělo žádný dopad. Takže Anja ještě jednou, ano, děkuji, eh, pane předsedající. Děkuji i za tuto odpověď, ovšem já bych se ráda zeptala na ten proces harmonizace. Vy jste se zmínil o tom, že povolová, že produkt je povolen, jakmile s tím souhlasí všechny státy. Ale pokud jde o jinou interpretaci poskytnutých dát nebo různé hodnocení, jak se potom, kdo rozhodne o tom, že ta látka bude povolena, je to nějaké většinové hlasování, nebo jak to probíhá? Není to jednoduché eh, cvičení, je to nesmírně složitá oblast, ano, na těchto schůzkách jednotlivých zúčastněných stran a subjektů všechny členské státy předloží expertní stanovisko a EFSA poté přistoupí k konečnému hodnocení, vezme v potaz vše, co tam zaznělo na té schůzi a dospěje k závěrům nezávisle. Čili oni sice vemou v potaz um, konzultační proces ze strany expertů, ale jejich uh, potom závěry jsou stoprocentně nezávislé, pokud jde o, o celkové hodnocení. Takže pan Peričíny má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pokud jde o hodnocení, o autorizaci, povolování. To je nesmírně složitý proces na národní, jakož i evropské. To, co je zde zapotřebí, aby tento, aby jsme nezapomínali na to, že pesticidy jsou sice velice důležité pro produkci, ale zároveň nesmí mít dopad na lidské zdraví, na životní prostředí nebo na zdraví zvířat. Proto bych rád položil otázku Eh, španělským, rumunským, belgickým zástupcům, našim panelistům v praxi, jak to vypadá, aby se zajistilo to, že ochrana lidského zdraví, životního prostředí skutečně bude dodržena. Vždy jde o ten hlavní cíl ochrana rostlin a tak dále. Čili jak jsou tyto cíle plněny, jak jsou respektovány a jak můžeme skutečně zajistit to, že jakmile ten produkt skončí na trhu, takže skutečně všechny tyto cíle jsou pořád ještě um, plněny. Nejprve poprosíme kolegyni z Rumunska. Děkuji za tuto otázku. Jak už jsem řekla, během prezentace na té teritoriální teritoriální úrovni máme eh, různé útvary, které se zabývají zdravím rostlin, kde máme inspektory, kteří provádí kontroly na celém území. A pokud jde o otázku, jak chráníme životní prostředí, tak my máme řadu různých instrukcí, například roční akční plán, kde je spousta různých kontrol a tím pokrýváme co největší množství eh, uživatelů, obchodníků i zemědělců. Další opatření, jehož cílem je zminimalizovat negativní dopady, spočívá v tom, že ověřujeme respektování eh, norem pro ekopodmíněnost. Máme určité normy pro užívání a používání těchto látek. Zemědělci si musí vést jakýsi rejstřík, pokaždé, když dojde k ošetření těch eh, produktů, tak eh, si to musí zapsat, jaká, jaké množství bylo použito, kdy to přesně bylo a tak dále. A také je tam potřeba uvést eh, doba, eh, doba, která uplynula mezi tím, kdy používáte ty produkty, to znamená, kdy tam došlo k nějaké pauze. Děkuji. Um, pane, um, chcete ještě pokračovat, nebo? Pan Pedečiny. Ano, v Evropě říkáme, že eh, je důležité zdraví a mělo by být důležitější zdraví, než je, je zemědělská produkce. Možná um, španělská agentura nám odpoví. Děkuji, pane předsedo. My, podobně jako v Rumunsku, máme také národní plán kontrol uvádění na trh fitosanitárních produktů kde se analyzuje spousta vzorků a tam vlastně na základě těch analýz určujeme eh, splňování povinností, které vyplývají z povolení produktu PPP. Například v roce 2017 jsme měli 4400 kontrol a eh, odebrali jsme asi 14 vzorků. A Ti, kteří nesplňují pravidla, potom jsou sankcionováni. A pokud jde o použití produktu PPP, tak také máme národní plán kontroly užívání fitosanitárních produktů a také odebíráme vzorky. Zemědělci mají povinnost zaregistrovat eh, veškerá ošetření, která provádí na svých eh, plodinách. Oni to musí zapisovat eh, do mm, své knihy, a toto už takto děláme asi pět let. Děkuji. Děkuji vám. Tak teď už koordinátoři paní Delez a EPP. Já se omluvám, pane předsedo, já mám pocit, že eh, ještě ENF jako shadow, ne? Dobře. Já jsem nechtěla eh, někoho předbíhat. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla poděkovat všem řečníkům za velmi eh, zajímavé přesné prezentace. Spoustu věcí mi to vyjasnilo. Já jsem se chtěla zaměřit na prezentaci pana eh, Mesnáže. který hovořil o um, té aktivní látce a těch eh, spolusložkách, což bylo velmi zajímavé. Několikrát už tady eh, padla ta otázka těch ostatních složek eh, a toho, že se to vlastně nevyhodnocuje. Potom už to vlastně zůstává na samotných členských státech, protože jsou tam různé postupy, které řeší otázku ehm, povolování těchto látek. Eh, něco máme podle eh, EFSA, to je ta aktivní látka, a zbytek eh, je na členských státech. A já si myslím, že máme určité řešení do budoucna. Měli bychom to postavit na roveň analýzy, aktivní látky a dalších složek. Já jsem to pochopila tak, že to je dost komplikované to všechno vyhodnotit, ale prostě musíme se do toho pustit. Protože ehm, je to téma, která bude stále důležitější a ehm, také je to otázka ehm, financování, která zatím není dostačující. Myslíte si, co si o tom myslíte? Já si myslím, že to rozhodně bude potřeba eh, se tím zabývat. Mě by zajímalo, ehm, co si o tom myslíte podle ehm, také vaší zprávy. Pan Mesnáš? Ano, já mohu potvrdit všechno to, co jste řekla, souhlasím. Je tady dost velký problém. Některé molekuly jsou inertní v, pestic- v pesticidech, jiné jsou aktivní. A jedním řešením by bylo, že bychom měli zva- považovat všechny tyto látky za aktivní látky nebo za eh, přísady pesticidů. Je to problém, který ale nevzniká jenom v případě toxikologie pesticidů, ale například v kosmetických produktech. Jsou tam taky takzvané inertní látky a je docela zajímavé, že někdy je ta regulace eh, nastavena tak, že vůbec nevychází z vědeckých poznatků, protože v některých produktech jsou dané látky eh, považovány za aktivní, když to v jiných výrobcích jsou považovány ty stejné látky za neaktivní. Takže se rozhodně musíme ujistit, že se budou testovat všechny látky. Je také potřeba se ale dobře, dobře vědět, kde se nachází. Potřebujeme transparentnost ohledně eh, složení komerčních um, produktů, pesticidů. Potřebujeme také e, změření e, reziduí v životním prostředí, protože existuje zatím jen málo studií, které by prokázaly, že tyto další látky se nachází v životním prostředí, ale mm, Ono se často říká, že jsou jednoduše biorozkladatelné a nejsou relevantní, ale je to proto, že jsme to řádně neotestovali. Takže e, tady nám zbývá hodně práce. Určitě neexistuje žádné jednoduché řešení a proto já navrhuji eh, smíšený přístup, různé faktory pro bezpečnost, protože vím, že je velmi těžké otestovat takto všechno. Další možné řešení, které jsem nezmínil, by bylo určit si jakýsi soubor reprezentativních eh, směsí nebo látek, Eh, máme eh, referenční látky, které jsou považovány, eh, které jsou vyhodnocovány například jejich úrovně rezidují a dlouhodobý toxický účinek. A mohli bychom mít takovéto referenční látky nebo směsi, které by vlastně zastupovaly vždy celý soubor látek, které se používají v zemědělství. To by mohl být takový první přístup, protože opravdu jednoduché řešení neexistuje. Děkuji, paní Delej. Ano, děkuji. Ještě poslední otázka. Ehm, pokud jde o vyhodnocení, u pesticidů máme určitou metodiku, ale u léčiv máme jinou metodiku. Nebylo by dobré také eh, rozšířit eh, tento způsob eh, hodnocení, protože ehm, často se to nachází, jak říkáte, i v kosmetických výrobcích a u léčiv máme určité analýzy a pro fitoprodukty máme jiné a pro kosmetické produkty zase jiné. Takže pokud ehm, chceme situaci řešit, tak možná bychom mohli toto nějak skloubit. Ano, myslím si, že se můžeme eh, posoudit z posouzení, poučit z posouzení rizik. V jiných oblastech, například u léčiv, eh, existuje pozitivní věc. Všechny eh, zkoušky jsou registrovány a pokud někdo žádá o posouzení rizika, musí registrovat všechny testy a jsou všechny testy potom také vzaty v úvahu při analýzách nemůžete eh, nic jen tak shodit pod stůl. To je také velmi důležité. A jedna věc, kterou jsem ještě nezmínil, Některé z těchto látek eh, se testují eh, jaksi odděleně, samostatně, ale netestují se v kombinaci, tak jak se nachází například v životním prostředí, v přírodě. Nejde jenom o ty dodatečné látky, ale i kontaminanty a proto by se měl nej, nejvíce používat ten přístup k celé směsi, k celé sloučenině, protože ten by byl velmi konzervativní a vždy by bral v úvahu ty nejhorší případy. Merci, monsieur Děkuji. A to jsou velmi důležité věci, tak jak to říkáte, že by se to mělo brát eh, dohromady, potřebujeme na to určité pro prostředky, které budou brát v úvahu tyto synergie i na evropské úrovni, možná mezinárodní úrovni. Rozhodně bychom se měli pokusit eh, nějak systematicky zareagovat na tyto problémy, pokud jde o tyto otázky. A teď už pan, respektive paní Koteland místo pana Poce, SAD. Thank you, Cher. Děkuji. Děkuji panu předsedo, děkuji panelistům. Eh, já mám otázku na eh, pana eh, z King's College v London, především co se týče účinné látky glykosátu. Děkuji za vaše názory, za vaše expertní vyjádření. Eh, především co se týče toxicity komerčních přípravků, kteří by měli zaplatit za nezávislé eh, hodnocení rizik chemikálí nebo ohrožení veřejného zdraví v důsledku dlouhodobého eh, zdravotních účinků rezidují pesticidů, které se teď netestují. Abych schrnula vaše komentáře. Myslíte si, že data který, které sbírá průmysl, nejsou dostatečná, neodpovídají neobsahují všechno, co se týče toxicity glyfosádu. Největší mezera jsou efekty glyfosátu i pesticidů na základě glyfosátu dlouhodobě, eh, prenatálně, včetně důležitých eh, bodů, jako jsou biomarkery, endokrinní disruptory i studie. Vlastně ta mikrobiomu vy eh, říkáte ve svém vědeckém stanovisku, že hodnocení aktivních složek pesticidů není dostatečné, protože toxikologické testy na eh, obecné toxicity na cílové orgány, patologické mm, a tak dále, nejsou dost spolehlivé. To znamená, chronické metabolické nemoci nejsou dobře Eh, odhaleny eh, nebo eh, nemoci vyvolané endokrinními efekty. Myslíte si, že nová evropská vědecká kritéria pro PP mm, na určení toxicity endokrinních disruptorů řeší, by řešil tento problém? Myslíte si, že glyfosát by měl být znovu posouzen, až se začnou platit kritéria v listopadu 2018? pan Menes, že věřím, že glyfosát by měl být znovu posouzen. Ano, samozřejmě je tady nedostatek dat. A endokrinní disruptory a jejich posouzení, identifikace rizik, to jsou velké pokroky, nejsou dostatečné. Některé efekty nejsou mm, plně posouzeny potenciální třeba diabetogenní eh, nebo jiné eh, efekty nebo jiné chronické metabolické choroby. Pokud by byl jenom jeden test, který by se měl dělat, tak to by byl dlouhodobá toxicita prenatálně, protože obecně jsme vystaveni pesticidům chronicky a jenom dlouho, celoživotní expozice by odrážela tento typ rizik. Takže glyfosátu již jsou endokrinní disruptory a efekty, které studoval UECPA, které mají glyfosáty ve svém programu a nenašli eh, efekt na estrogenní receptory a receptory štítné žlázy, takže glyfosát sám o sobě asi není endokrinním disruptorem, ale nevíme to jistě, protože některé důležité cesty, jako diobitogenní efekty a podobně, efekty na střevní mikrofloru, což je určitý endokrinní disruptor. Tam je to trošičku smíšené, nejasné, ale je třeba udělat další studie o glyfosátech, i když e, nyní není považován za endokrinní disruptor, nemáme ale k tomu důkazy. Děkuji za odpověď. Eh, Paní McIntyre. Také já mám otázku na pana Mináše. My jsme tady hodně mluvili o nezávislosti expertů. Cokoliv, co financuje průmysl, tak to bylo spochybněno. Já se vás chci zeptat, vy věříte, že financování průmyslem narušuje důvěru veřejnosti ve vědecké studie? Vy a vaši kolegové produkujete studie, které sponzoruje průmysl, organické eh, mm, firmy a prodejny. Pokud je střed zájmů, proč by měla veřejnost důvěřovat vašem, vaší práci, když to financuje průmysl? Já nemám žádné, žádný finanční střed eh, zájmů, protože všechny studie, které se dělají, když tam je zdroj peněz, který není z organického sektoru, nás financuje FIF a můj plat a všechno je z u, u Aliance udržitelných potravin, která nepropaguje organické biopotraviny, to je něco jiného, eh, než když průmysl prosazuje své vlastní produkty a dělá své vlastní testy a tyto testy musí být Eh, brány v úvahu při regulaci produktu. Já dělám nezávislou vědu, nikoli regulace. Neříkám, že to, co dělám ve svých um, testech toxicity, by mělo být uh, za to za základ regulace produktů, které testuji, ale to, co dělám, je, že prosazuji, posunuji hranice toho hodnocení rizik, abych řešil, abychom našli řešení těch identifikovaných mezer. Uh, to, že to financují NGO, které pro mm, sazují udržitelné zemědělství, nejenom nutně organické, tak to není relevantní. Děkuji. Paní Lirling. Já mám otázku, budeme náže, která vyplývá z otázky koordinátorů. Pokud se dělá výzkum glyfosátů, jak jste řekl, dospěli k závěru, že 750 různých produktů, které obsahují glyfosáty. Takže máte produkty, kde máte aktivní látku a pak máte jiné látky, takže studie byla provedena. Ehm, říká to, že věci, mm, nebo že nebylo mm, dělán dostatek s těmi dalšími složkami. Tyto dodatečné ingredience se mm, jsou, prošetřují, jsou stejně důležité jako aktivní látky a musí splňovat určité podmínky tomto případě, co se týče pesticidů. Říkáte, že do uh, rostlin nebo lidí se toho moc nedostane, jenom rezidua, ale více mm, toho skončí v životním prostředí. Pokud to je v životním prostředí, tak uh, to ovlivní plodiny, farmáře, kteří to stříkají, a pak spotřebitele, kteří s tím přijdou do kontaktu. Hmm, já jsem, byla, hmm, že se tam nezmiňuje mnoho o těch dodatečných ingrediencích. Neměla by se ta legislativa změnit, protože pokud ty vedlejší produkty jsou nebezpečnější než to produkt samotný, tak se musím zeptat, jak ta situace vypadá. Například eh, benzin, který se ukázal, že je kancerogenní, neměl by se používat. Pokud se to dostane ale do těch přípravků, jsou pesticidy, které se ředí, máte 35 až 50 jsou ty dodatečné ingredience. Co, jak se stavíte k legislativě z tohoto hlediska? Ehm, legislativa, to je velice široké téma, to ehm, reflektuje veškeré ehm, záležitosti související s řízením rizika. Pokud chceme spolehlivější testy na měření toxicity pesticidu, tak musíme zohlednit všechno, protože tyto molekuly Eh, mohou být přítomny v životním prostředí a mohou mít toxické efekty nejenom na člověka, ale i na zvířata a pole, kde se stříkají a podobně. Není to dostatečně eh, dostatečně reflektováno ve stávajících testech, které se aplikují. Aňa, kam, prosím. Také já mám otázku na pana znamená, že my jsme slyšeli um, z jednoho z národních orgánů, že pro ty smíšené přípravky je tady mm, možný efekt každodenního nyní expozice, pokud máte například um, technický benzín. Tevorpolid a akrofenol toxilat. Mě by zajímalo, potřebujete být, jak si tomu vystaven denně, abyste trpěli těmi účinky? A nebo těmi účinky můžete trpět, i pokud jste tomu vystaveni třeba měsíčně jednou za eh, měsíc za, k vysokým, ve vysokých dávkách. Je to případ od případu. Každý z těchto, mm, každá z těchto složek je jiná. Některé mají efekt na farmáře při aplikaci, to jsou mm, akutnější efekty a některé to jiné ingredience pravděpodobně budou mít efekt na celoživotní, při celoživotní expozici. To je te, tma, temná e, zóna, protože to není měřeno, testováno, identifikováno, nic o tom nevíme. Že tady je hodně, e, tady je možné mnohé změnit těch eh, účinků celoživotního trvalého, trvalé expozice. Paní Rivazi, děkuji, pane předsedo. Já přiznám, že když vás poslouchám, tak mám pocit, že jsme velice podcenili dopad pesticidů na člověka. Když poslouchám, co říkáte, pane Metnáš, vy mluvíte o synergických e, látkách, tedy v míšených přípravcích. Členské státy mají odpovědnost autorizovat e, ty produkty a vůbec o tom nemluvíte. Takže když se dívám na Evropskou unii, která studovala taloabin, to je ko jako přípravek, říkáte, že je velmi nebezpečné, vy říkáte, že možná není, možná mm, no, tisíckrát eh, toxičtější než glyfosát. Tam se členských zemí, Belgie, Španělsko, Rumunska. Identifikovali jste ty eh, smíšené přípravky, viděli jste, že ty prostředky, které mohou být tisíckrát toxičtější než glyfosát. Co přesně děláte? Nás se ptají, musíme chránit zdraví spotřebitelů. Pokud Evropská unie nedělá jenom nic jiného než aktivní účinnou látku a pak je tam spousta dalšího, aby ten produkt byl mnohem toxičtější, nejenom pro rostlinu, ale pro zvířata i člověka. Vy máte velkou odpovědnost. Máte prostředky vědět, jaké jsou všechny ingredience v tom přípravku, abyste řekli, tento produkt je příliš nebezpečný. A už jsem u toho, Francie. Mm, když bylo řečeno, telomet byl velmi nebezpečný. E, Francie zakázala 126 produktů, které to obsahovaly. Co udělala Belgie, Španělsko, Rumunsko? Také vy jste zakázali tyto produkty, protože byly příliš nebezpečné pro člověka. Vidíte, ten produkt, to je odpovědnost členského státu. Zakázali jste ty produkty a na jaké bázi? Děkuji, pane Mnáš. Um, ehm. já souhlasím, v některých případech by bylo velice snadné nalézt řešení, pokud bychom testovali tyto produkty, protože bychom znali skutečnou toxicitu. Když srovnám devět komerčních přípravků glyfosátu Některé byly stokrát toxičtější než jiné, takže když si uděláme úplný obrázek, tak asi by bylo snadné zvolit některé přípravky a zakázat je, aniž bychom příliš ovlivnili mm, ten trh, protože některé přípravky bych se mm, mohli použít snažit než jiné. Máme jich 750, že bychom se některých asi mohli zbavit. Mm, za Španělsko paní mm, Suarez. Začneme tedy španělskou. Děkuji, pane předsedo. Ano, my se díváme na složení fitosanitárních produktů a pokud jde o otázku, která tady padla, Španělsko má seznam 24 pomocných látek, osmi eh, nečistých látek a dvou látek, které obsahují ehm, vlákna, která jsou škodlivá pro zdraví. A um, toto, je zakazano, toto zakázalo použít naše ministerstvo zdravotnictví. A pokud jde o zákaz produktů na základě glyfosátu, eh, ten taloamin, tak eh, já nemám konkrétní čísla, ale Eh, my jsme eh, jak si zakázali více než 100 produktů, které to obsahovaly. A v tuto chvíli žádný produkt neobsahuje taloamin, žádný fitosanitární produkt v těch našich španělských rejstřících. Merci. Madame Gabor? Děkujeme. pani Gábor, prosím. Eh. Děkuji za udělení slova. V Rumunsku neexistuje takovýto seznam podobného typu látek, na základě, um, u kterých bychom věděli, jestli mají negativní dopad na lidské či zvířecí zdraví. Ale díváme se na veškeré údaje od dalších členských států, které posílají údaje za jednotlivé zóny. A pokud jde o glyfosát, tak eh, na trhu neexistuje žádný produkt, který by obsahoval taolamin. To se v Rumunsku na trh neuvádí. A eh, máme sérii produktů, kde se povolování teprve eh, analyzuje. Já dank wel. Takže já nyní ještě belgický pohled, děkuji. My máme detailní složení všech těchto spolusložek na trhu, všechno je definováno. To neznamená, že bychom o tom neměli dostatečné informace nebo nevěděli o, o nich dostatek mm, informací. My samozřejmě, když tento trh uvádíme na trh, tak provádíme naše hodnocení, naše studia, díváme se na jednotlivé složky, na dopad na životní prostředí, na uživatele zkoumáme výsledky všech těchto dopadových studií, které musí vzít v potaz i dopad jednotlivých složek celého tohoto přípravku. To znamená samozřejmě, že potom teda je to závěrečné hodnocení toho konečného produktu, protože tomu bude člověk vystaven. Samozřejmě že tato látka je nesmírně nebezpečná, nesmírně riziková, byla zakázána v e EU, protože tam byly vzneseny různé obavy. Alternativní produkty máme k dispozici, ovšem samozřejmě eh, to je právě ten problém. Jakmile chcete zakázat nějakou látku nebo přípravek, tak musíte mít i nějakou náhradu k dispozici, musíte mít alternativu k dispozici. Protože budeme mít méně aktivních látek, jinak budeme využít, používat čím dál tím více glyfosátu, to znamená, že ten perverzní účinek tohoto postupu by byl, že by se zvýšilo, zvýšila efektivita glyfosátu. Čili pokud chcete snížit přítomnost této nebezpečné látky, tak zároveň, jak říkám, by došlo k navýšení glyfosátu. Čili eh, můžete sice zakázat tyto eh, spolusložky, které by mohly mít negativní dopad, nicméně to zase se projeví na zvýšení kvantity glyfosátu. My máme k dispozici i určité informace o náhradách těchto produktů. Velice často je to ale problematické. Občas nemáme k dispozici dostatečné informace ohledně toxicity těchto látek. Často Eh, například eh, získáte negativní výsledky, které ale nejsou průkazné, takže je to technicky nesmírně komplikované. To je velice těžké tedy říci, že ta nebo jiná složka je neakceptovatelná. Ehm, některé látky byly zakázány samozřejmě na základě prokázání toxicity, ovšem, teda, že tam nebyl žádný důvod pokračovat v, tě, v používání těchto látek Například v Belgii tomu tak bylo. Paní Rivazi, Belgie, Španělsko, Rumunsko, tam v podstatě ta situace není stejná. Ve Španělsku se například eh, ta utaluamínu nezakázali tento produkt, eh, jiné země to zakázali, to ale může samozřejmě znamenat problém. Tak nevím, možná teda jste to neřekli, možná to bylo jenom, mm, že jsem to nepochopila eh, z překladu. Pokud jde o Belgii, analyzujete samostatně ty látky, které snižují toxicitu, synergie, potom ty jednotlivé složky, to znamená samostatně nebo pouze, pouze globálně, abyste dospěli k tomu číslu ohledně toxicity daného přípravku. Takže prosím, máte slovo. U těchto spolu složek přípravku my samozřejmě musíme identifikovat, musíme přesně vědět, o které látky jde, musí být v souladu s rýčem, je zde dostatek dat, které jsou k dispozici, takže nejde pouze o to, abyste mohli rozšířit takový seznam jednoduchým způsobem. Bude to eh, sebou, ponese to i určité náklady, takže pokud byste to chtěli rozšířit, tak byste se museli podívat na všechny tyto chemické látky v rámci rýče. V současné době my se zabýváme toxicitou toho totálního mixu daného přípravku, to znamená toho koncového produktu, který je umístěn na trh. Pokud bychom se podívali na jednotlivé složky tohoto přípravku a byly by tam látky, které mají vysokou toxicitu nebo nejsou povoleny, tak potom na základě naší legislativy máme právo požádat o dodatečné informace a o více podrobnosti, a objasnění. Mm, řekneme, tady je nějaký problém, tam můžeme požádat eh, o větší databá, eh, o rozšíření databáze. Ovšem většinou tomu tak není. Děkuji. Děkujeme. Paní Don, ano, má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se ráda obrátila na tři zástupce národních úřadů, pokud jde o vzájemné uznávání mezi jednotlivými státy a členy konkrétní zóny. To umožňuje, že povolení jedné, v jedné zemi je rozšířeno na ostatní země v rámci zón, dané zóny, pokud daný stát proti tomu nic nenamítá. Pokud jde o EPRS, naše výzkum, naše výzkumné oddělení, tak to hovoří vlastně o určitých omezeních u těchto národních úřadů s ohledem na nedostatek prostředků a obr- a špatné rozdělení pracovní zátěže. Například Francie patří do jižní zóny, podobně jako Kypr, Řecko, Bulharsko, které nemají stejné prostředky jako Francie čili naše národní orgány rovněž teda mají různé podmínky, čili ten tyto, o, tato omezení uzájemného uznávání v Evropské unii zde existuje. Je zde i riziko ohledně ochrany, které z toho vyplývá na ochrany veřejného zdraví. Čili co si o tom myslíte? Možná začneme španělským pohledem. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o vzájemné uznávání, tak my tento postup používáme, jak často to jenom je možné. Někdy tam jsou určitá omezení. Například um, jedno zřejmé omezení se týká zónování a potom někdy nemáme dostatečné prostředky, abychom to uh, zajistili. Ale u nás opravdu máme spoustu případů vzájemného uznávání a platí, že celkový počet vzájemného uznávání a těch příslušných povolení, alespoň pokud jde o toxikologické charakteristiky produktů, tak to všechno vyhodnotilo Ministerstvo zdravotnictví. Takže si myslíme, že používáme proces, který nějak neohrožuje jiné členské státy, které potom um, přijmou to vzájemné uznání. Je to podle nás velmi užitečný nástroj, díky kterému můžeme zajistit eh, dostupnost toho produktu, i kdy, když jsou podmínky v obou dvou členských státech stejné. Takže a nyní rumunský pohled. În România, în ceea ce privește recunoașterea reciprocă. E, v Rumunsku, pokud je o vzájemné uznávání, to probíhá tak, že my vlastně uznáváme rozhodnutí um, orgánů v jiných členských státech. V daných zónách, e, kde jsou stejné podmínky. A ve chvíli, kdy ten orgán konstatuje, že jsou tady stejné podmínky a podmínky pro povolení, nebo požadavky pro povolení byly splněny, tak eh, potom to uzná náš národní orgán. My bereme v úvahu analýzy referenčních laboratoří členských států, eh, zajímají nás studie, které tam probíhají. A pokud laboratoř daného členského státu povolí látku, tak my to považujeme za validní a také to uznáme. Děkuji. La parole est à l'agence belge. A nyní Belgie. Děkuji za slovo. Já mohu potvrdit pouze to, co mi nyní bylo řečeno, co bylo řečeno kolegy, čili ty produkty, které jsou povoleny v Belgii nebo jiných zemích, musí podstoupit stejnou analýzu rizika, čili my vlastně potvrdíme to, co provedla eh, konkrétní země, čili skutečně jde o plné hodnocení rizika. My to vezmeme v potaz eh, a poté dojde k eh, autorizaci tohoto produktu pro Belgii. Má to určité benefity, protože systém zájemného hodnocení je systém, který vlastně umožňuje takovéto hodnocení mezi jednotlivými zeměmi, Eh, substanci nebo jednotlivé eh, látky hodnotí EFSA, ale u tohoto vzájemného hodnocení mm, nám to mm, umožňuje i určitou harmonizaci. Neznamená to, že bychom měli souhlasit úplně se vším a nemohli vzít eh, jiný, jinou praxi v potaz. Harmonizace v této oblasti jistě to ještě tam nejsme úplně na této úrovni, Znamená to hodně práce, ale je to jedna z možností, jak zdůraznit otázky harmonizace v této oblasti, abychom na tom pracovali, čili je zde i několik pozitivních aspektů. Není to až tak špatné, jak to může na první pohled vypadat. Děkujeme. Paní Donano, chtěla byste ještě nějaké upřesnění? U Rumunska například tam vidíme veliký rozdíl já se omlouvám, eh, paní kolegyně, ale hm, ta vaše odpověď nebyla úplně odpovídající. Prostě jsou zde rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Například, když se jedná o, o, o tu situaci, kde se nepoužívají stejné produkty. Takže chtěla, chtěla, bys, chtěla byste, eh, prosím, doplnit za rumunský Eh, or, eh, úřad. Ano, pokud jde o opatření na ochranu eh, zdraví rostlin, tak my máme homologované produkty v Rumunsku a tyto produkty musí mít příslušnou složku, příslušný dosie, a jsou tam stejné požadavky jako v jiných členských státech. V Rumunsku neprodukujeme nějaké jiné, eh, nevyrábíme jiné produkty. A pokud máme homologaci pro centrální zónu, kde jsou obdobné eh, klimatické podmínky a ve chvíli, kdy zjistíme, že ty klimatické podmínky se výrazně liší, tak eh, tam potom nedojde k tomu vzájemnému uznání. Takže u nás dochází k homologaci produktů, které splňují veškeré požadavky které ehm, platí v členských státech. Opravdu jsou to požadavky, které jsou v referenčním členském státě, tak ty jsou stejné jako v Rumunsku. Dochází k tomu jenom v takovýchto případech. Pokud tam nedojde ke splnění požadavku, tak eh, nedochází ke vzájemnému uznání. Děkuji. A nyní to bude část sketch DI, tak aby ostatní členové našeho výboru mohli vystoupit paní Ipuš, která začne tuto část. Takže prosím, dávám vám slovo. Já mám pár otázek. Mm, slyšeli jsme hodně o pomocných látkách. Mm, bylo mm, řečeno, že je málo dat, málo se klade důraz na tyto látky. Vidíme různý přístup v jednotlivých členských zemích. Španělsko má mm, dlouhý seznam toho, co je neakceptovatelné, Rumunsko je to úplně jinak. Um, pan z Belgie říká, že nejsou povoleny žádné nebezpečné látky. To, co je povoleno, tak není nebezpečné. Mm, pak bylo řečeno, že jenom účinná látka je dostatečně stabilní, eh, že se dostane tak proto do lidského těla. Bylo řečeno, že pesticidy se dokonce mísí s prachem a jsou dechovány. Takže slyšíme zcela rozdílný eh, přístup. Pane Menáš, můžete souhlasit s tím, že tyto pomocné látky které jsou uznány, nejsou nebezpečné. V tom, tom, co bylo řečeno, myslíte si, že e, ty látky, které se dostanou do lidského těla, či si nedovedu představit, že to je homogenní látka, která se stříká a různými způsoby se může dostat do našeho těla. Co byste doporučil? Jak by členské státy k tomu měly přistupovat? podle toho, že máme tak rozdílný přístup, a no, bylo by rozumnější to harmonizovat. Um, aby minimálně ta báze byla stejná. Pan Menáš? Ono je dost těžké říct, jestli některé pomocné látky jsou toxické, nebo jestli se nachází v přírodě, protože prostě nemáme dostatek údajů. A pokud existují data, které vyprodukovaly členské státy, tak to není veřejně dostupné a já jako vědec nemohu um, udělat závěr. Já uh, rozhodně podporuji harmonizaci, protože mm, máme regulaci aktivní látky na evropské úrovni a nevidím důvod, proč ty pomocné látky by neměly být taky regulovány na evropské úrovni, protože eh, v jiných, v některých eh, konkrétních produktech jsou tyto pomocné látky považovány za aktivní látku, v jiných ne. Eh, něco se používá na plodiny, něco je biorozložitelné, něco ne, ale všechno by mělo být měřeno stejným měřítkem, podle mého názoru, a Rozhodně potřebujeme získat více vědeckých poznatků, abychom věděli, jaký je vůbec status eh, toxicity těchto pomocných látek. Paní Maruš? Máte pocit, že členské státy se příliš eh, zaměřují na účinné látky a málo na celý produkt, mm, ten koktejl? To je obtížná otázka, protože já nevím všechno, jak to probíhá v členských státech. Předpokládám, že státy dělají to, co se po nich žádá. Takže eh, musíme zlepšit úpravu a na základě toho získat eh, více transparentnosti, spolehlivější testy toxicity. Nemohu se vyjádřit k přístupu členských států, protože nevím, co přesně podnikají. Děkuji za odpověď paní Ayus. Děkuji a děkuji také všem řečníkům. Spoustu věcí jste nám vyjasnili. Je jasné, že se vyhodnocují aktivní látky v členských státech, eh, někdy finální produkt ne a někde ano. A proto tady máme také eh, různé výsledky analýz. Já mám jednu otázku na pana Mesnáže. Eh, tyto pomocné látky, kterým se věnujete, tedy ten finální produkt, ty jsou toxické samé o sobě, anebo tam jde o to, že vlastně dochází k synergii pomocné látky s aktivní látkou. A pokud to tak je, tak eh, jsem se chtěla zeptat, pokud eh, zjistíme, že to tak je, mohli bychom eh, povolovat jakýsi seznam ehm, pozitivních pomocných látek a negativních pozitivní, pomocných látek, pardon, ehm, nějaké stabilizátory či zvlhčovače a tak dále. Prostě, aby se to vždy vzalo ta látka ehm, která splňuje daný účel. Pokud hledáme zcela neškodný produkt, tak předpokládám, že bychom pesticidy nemohli používat vůbec. Předpokládám ani léčiva. To je jasné. Prostě musíme hledat eh, nějaké řešení, které bude co nejméně škodlivé pro všechny. Děkuji. Děkuji, pan Mesnáš. Ano, je pravda, že každá složka pesticidu a každý pesticid eh, mm, je v sám o sobě toxický a cílem není eh, najít něco, co bude stoprocentně bezpečné, protože to prostě není možné. Já si myslím, že pesticidy potřebujeme a měli bychom prostě snížit jejich použití, měli bychom je používat rozumným způsobem a hlavní otázka je, ohledně validity a transparentnosti testů toxicity. Vy jste se ptala na tu synergii aktivní látky a pomocné látky. Ono je to takto vyrobeno. Ty pomocné látky se většinou přidávají, aby se e, zvýšila stabilita, ale zároveň penetrace té aktivní látky. Takže můžeme předpokládat, že budou mít kombinovaný účinek. Není jasné, jestli tento kombinovaný účinek bude eh, mít nějaký relevantní dopad na zdraví lidi. V případě glyfosátu eh, se neprokazala žádná synergie mezi taloaminem a glyfosátem a problém byl toxicita talomenu jako takového. Takže nemůžeme eh, zevšeobecňovat, vždy se na to musíme podívat případ od případu. A já si myslím, že eh, mít eh, povoleno co nejméně pomocných látek u každého pesticidu a nějaký černý seznam pomocných látek, tak to by bylo asi řešení, abychom tedy věděli, co je toxické a případně i ty jejich interakce. Děkuji, pane Mesnáži. Paní Ayusa, Pan Thomas White. Zuerst äh, ein Nejprve jeden komentář na pana Pessonena. Já jsem předsedou um, um, far, spolku farmářů. Je to, e, které tady nezastapuju, ale je to e, vlastně taková podorganizace uh, Mluvte tedy um, obecně o farmářích, které zastupujete, ale ne obecně o farmářích. Vy říkáte, nevím, v jakém žijete životě, ale e, když žijete, ale uh, chcete se vymí, vy, vyhá, vy, vyhýbat monokulturám, ale děláte pravý opak. Uh, realita je jiná. Moje um, otázka je, máme mm, důvěru v kompetenci vašich agentur. Můžete mi vysvětlit, proč aplikace neonikotidů Rumunsko eh, mm, považuje výjimku u EFSA a je to v Rumunsku akceptabilní riziko, přičemž EFSA a komise dospěly k závěru, že riziko nikony neonikotinoidů pro včely je neakceptovatelné. Proč v Rumunsku alternativy, které platí pro jiné země, jako feromony nebo e, eh, mužky, nejsou možné pro Rumunsku? Děkuji a předávám slovo zástupkyni rumunského orgánu. Děkuji, pane předsedo. Já chápu váš úhel pohledu ale musím říci, že v Rumunsku máme velmi specifický klimatický um, charakter, klimatické podmínky a to všechno má dopad na uh, organismy, které se objevují v našich plodinách. Pokud jde o zmíněné povolení, tak uh, bylo to docela naléhavé a už to bylo provedeno. Nám připadlo, že opravdu ta situace musí být vyřešena rychle, protože jsme neměli žádnou jinou životaschopnou alternativu. My jsme, se, eh, my jsme udělali různé testy a došli jsme k závěru, že žádný jiný postřik eh, není tak eh, účinný jako zmíněná látka. Podívali, jsme se na různé typy produktů Pokud se to eh, uplatňuje přímo na eh, semena a osiva, tak eh, to má dost negativní dopad na faunu a floru kolem. Nevím, já mám pocit, že v Rumunsku nemáme zase tak jiné klima než jinde v Evropě. A pokud jde o urgentnost situace, tak to se asi liší. Allez-y, madame Pada. Děkuji, pane předsedo. Víte, my máme specifické zimní eh, podmínky, které jsou dost extrémní. Eh, v zimě máme dost eh, extrémní situace, nízké teploty a proto jsme museli naléhavě přijmout toto opatření. Ne, že bychom to nějak nutně chtěli, ale zemědělci to po nás žádali, abychom měli takovou tu výjimku. A pokud jde o rotaci plodin, tak eh, to u nás děláme. Není to stoprocentně, ale ano, děláme to. Někteří zemědělci eh, ví, jak na to používají osvědčené postupy. Takže ano, používáme takovéto postupy a rozhodně je naším cílem ehm, snižovat tento tlak na půdu. A řešíme také otázku rezistence eh, na tyto organismy. Eh, ta se zvyšuje a zemědělci tedy potřebují eh, vhodná řešení, abychom se vyhnuli snižování produkce. Prostě jsme cítili potřebu takto použít tato opatření. Ano, tady mluvíme o osivech, ale toto byla volba rumunská, e, která už navíc byla učiněna. E, můžeme tady pokládat spoustu otázek. Každopádně Naším úkolem je podívat se na uh, veškeré tyto situace a předcházet takovýmto volbám. Chceme prostě zlepšovat uh, situaci na úrovni celé EU. Na to už nemusíte odpovídat, já jsem chtěla jenom zareagovat. Pokud jde o použití neonikotinoidu, tady je to jasné. Uh, vy jste si vyhodnotili, že to má velký dopad a uh, Ehm, muselo se to řešit. My jsme to eh, jednomyslně zakázali, protože to má dopad eh, na včely, ale v Rumunsku je prostě specifická situace, eh, vzniká tam vyšší rezistence a rumunské orgány takto rozhodly, ehm, a my to prostě musíme vždy řešit, pokládat si tyto otázky, abychom to řešili i do budoucna. Abychom se také koordinovali v rámci třeba evropských agentur a abychom se vždy přizpůsobovali situaci na evropské úrovni. Ale ta volba už padla a děkuji za vaši odpověď na otázku. A paní Verink. Ja, mijn vraag sluit eigenlijk bij uw opmerking aan, meneer Andrieu. Um, het onderzoek gebeurt nu onder. Vašemu komentáři, pane Andrie. Um, výzkum mm, zemědělství, tedy problém pesticidy je jeden, ehm, je smíšené eh, přípravky druhý. Je tady velká know-how v agentuře pro mm, léčiva. Nemělo by to dělat všechno oddělené agentury, anebo bychom měli věci změnit? Možná nějaký výzkum by mm, mohl probíhat jinde, kde jsou specializované laboratoře. Možná byste mohl spojit toto. Možná to je otázka pro agentury. Zůstane všechno odděleno, nebo to spojíme? Můžeme mít více dat? Možná budeme mít více specializovaného hodnocení v oblasti léčiv, hmm, lepší výsledky, lepší, lepšího výzkumu, lepší aplikaci na pesticidy, bude to lepší pro občany. Eh, nemluvíme o agenturách, to je výborná poznámka, ale my musíme eh, pracovat zprávu a to je součástí těch věcí, které můžeme říct v pozměňovacích návrzích. Je to jedna z položených otázek, otázka prostředků. Proto jsem položil otázku těm národním agenturám. Chceme tady synergii prostředků je třeba, aby tady byla koncentrace prostředků výzkumu soukromého, průmyslového. Jsou tady tři velké skupiny, které ovládají trh. Máme veřejné prostředky ve výzkumu poměrně roztříštěné, čtyři agentury a národní agentury, které mají nějaké prostředky podle kapacit členského státu, každého členského státu. Takže myslíte, že je možné dělat ještě lepší synergie než teď? No, myslíte, že by bylo vhodné to navýšit nebo ne? Rumunská agentura možná? Rumunská, bulharská, belgická. Ano, je to možné. Rozhodně se to může navrhnout. Je to pozitivní návrh, ale z technického hlediska je to dost těžké, protože eh, příslušné orgány nemohou rozhodovat v této věci. Potřebujeme k tomu jasný právní základ a toto je téma, které je mnohem širší než nějaké vyšetřovací instituce. Děkuji za odpověď to jsou pravidla. My jsme mm, kolegislator Torachc. neměli bychom ta pravidla tady způsobit těm výzvám. Slyšeli jsme tady celou řadu mm, věcí, které ukazují, co je třeba zlepšit. Jde, aby tato, to výbor dal Evropské komisi nějaké e, náměty, aby mohla přijít s legislativním návrhem, jak zlepšit stávající protokol v zájmu jistě e, samozřejmě 500 milionů evropských občanů, včetně zemědělců. Teď má slovo španělská agentura. Děkuji, pane předsedo. Ono je to docela složité odpovědět protože jsou tady dvě věci. My tady mluvíme o sérii studií, eh, které jsou navrženy a potom se uplatňují vlastně za jiným účelem v rámci fitosanitární oblasti. A využít potom tyto informace na jiný typ povolení, to by vlastně vyžadovalo dost velkou legislativní změnu. Potom druhá věc je, co vlastně teď probíhá. Vědecké studie, které se zveřejňují ve vědeckých časopisech, mm, tady se používají tyto synergie, objevují se nové vědecké poznatky, publikuje se to ve vědeckých časopisech a to se potom využívá, abychom e, vyžadovali po e, zástupcích e, odvětví, aby na to reagovali. Ale má to tam určité omezení. Je to také otázka dostupnosti příslušné legislativy. Ale naši hodnotitelé a ty podporuje náš Národní institut pro zemědělské všetření. Ti vlastně vyhodnocují veškeré tyto poznatky, veškeré tyto informace a já myslím, že by bylo dobré najít nějaký způsob, jak využít všechny tyto informace, s tím, že samozřejmě musíme respektovat eh, také právo duševního vlastnictví na tyto studie. Merci. L'agence belge? Takže nyní belgický pohled. Ano, děkuji. Jestli dovolíte, rád bych řekl, že pokud jde o hodnocení pesticidů, to probíhá kvalitně. Samozřejmě, že v každé oblasti můžeme něco zlepšit. Já jsem otevřen těmto možnostem právě proto. Ta osvědčená praxe je důležitá mezi jednotlivými agenturami. Každá může být trošku jiný přístup, jiný pohled a proto je velice důležité sdílení. To si myslím, že by bylo opravdu dobré a to je pozitivní. Děkuji. Děkujeme. Jestli dovolíte, možná bych neměl jako předseda, ale máme ještě několik minut k dispozici. Víte, ten rozdíl je, protože odborníci nám řeknou EFSA, nebo my jsme měli různá slyšení, že, nemají, že největší problém je nedostatek prostředku, nedostatek zdrojů. A já si myslím, že to je zřejmě pravda i pro národní agentury. Bylo nám to řečeno, neustále je nám to eh, sdělováno z vaší strany, čili je takový obrovský problém. To znamená ta kapacita, expertízy a tak dále. Ty prostředky ve výzkumu výzkumu soukromen, ty, ty jsou obrovské, toto opravdu, to nadnárodní společnosti a tak dále, a tak dále. Ovšem, ano, oni koncentrují veškerou expertízu na své straně a na druhé straně to je ta veřejná expertíza, která je spíš takového atomizovaného charakteru. I v minulosti jsme to viděli, ano, v současné době eh, o tom hovoří všichni. Máme to nejde o to, že máme nedostatek expertízy, nedostatek eh, znalosti a tak dále, eh, pokud jde o určité molekuly, problémy a tak dále, dopad na lidské zdraví, eh, životní prostředí a tak dále. Ne, to samozřejmě my víme, že to tam je, to není žádná, to není žádný mýtus, je to realita. Ovšem potřeb, máme zde mnoho výsledků, různých studií a my samozřejmě si potom klademe otázky, pokud jde o princip předběžné obezřetnosti, dále samozřejmě jsou to nově vznikající nemoci, různé multifaktory, které pro nás znamenají pro zákonodárce obrovské otázky. My chceme zajistit veřejné zdraví a jak teda jednat v zájmu kolektivního zájmu. My samozřejmě víme, že tam je určitý rozkol v těch prostředcích na soukromé a veřejné scéně. Možná nějaká mutualizace by měla mm, být k dispozici, aby došlo i k financování ve veřejném sektoru, abychom přišli s určitými návrhy v této oblasti, které by byly realizovatelné. Já se omlouvám, že do toho zasahuji sám, ale ano, máme zde agentury, zemědělské um, spolky, evropské orgány a tak dále. Všichni by podle mě měli do, k tomu přispět. Jsou zde samozřejmě na jedné straně produkty, na druhé straně občané, spotřebitelé. My prostě nesmíme zapomínat na to, že je zde toto nové prostředí, všechno se vyvíjí, nejde pouze o španělskou, belgickou, francouzskou, rumunskou otázku a zapomínat na, na evropský charakter tohoto problému, mondiální, celosvětový charakter tohoto problému, čili zároveň nám to dává určitý pocit odpovědnosti vůči všem těmto problémům. A nyní paní Kateřina Konečná pane předsedo. Já bych se dovolila se zeptat pana Pesonena. Eh, vy v rámci svých odpovědí uvádíte, že je potřeba veřejnost více seznámit s novými šlechtitelskými technikami, aby byly přijímány a že tyto nám můžou pomoci snížit používání prostředků na ochranu rostlin. A já bych se vás chtěla zeptat, co tím přesně myslíte, jestli byste to mohl rozvést Protože já tomu bohužel rozumím tak, že spíše preferujete větší používání GMO než pesticidů, ale podle mého názoru v některých případech užívání GMO právě k používání většího pestic, množství pesticidů vede. A není tedy u používání GMO dopad na životní prostředí a zdraví daleko méně proskoumán než u pesticidů a proto je jejich plošné pěstování ještě daleko nebezpečnější? Merci, monsieur Děkujeme. Takže odpovědi. Jakékoliv produkční metody, technologie, my neříkáme, zda je to dobré, špatné, ale prostě musí být bezpečné. My nemáme nějaký důkaz, že GMO nebo biotechnologie nebo šlechtitelské metodologie či mechanismy by měly být z definice nebezpečné. Čili jediný aspekt, na který my se díváme, je, zda spotřebitelé mm, se, se zaj, zajímají o mm, používání tohoto produktu, čili ne dobrý, špatný, ale prostě pokud je to bezpečné, tak potom spotřebitel se může sám rozhodnout, zda si to zvolí tento produkt nebo nezvolí. Čili musí to být bezpečné. Co jsem chtěl říct, je asi 70% mezinárodně je to tak nějak mm, dohodnuto mezi subjekty 70 procent produktivity nebo zlepšení v oblasti produktivity, to znamená produkování více za mm, a lepší výnosy na polích a tak dále. To znamená, že to zlepšování produktivity těch 70% je založeno na lepších genetických materiálech e, to, e, u, u rostlin a zároveň u zvířat, to znamená lepší genetický materiál. 70%. A důkazy o tom jsou všude, to já skutečně nemusím nějak konkrétně rozebírat. Pokud je o nové šlechtitelské metody, to, co my chceme říct, je, že každá z těchto technik musí být hodnocena samostatně. To znamená, jsou riziková, jsou akceptovatelná, můžeme je využít a pokud ano, tak jak. V tomto ohledu 70 členských organizací, národních farmářských organizací z EU 28. Všichni s tím souhlasí, všichni členové naší organizace souhlasí s tím, že musíme hodnotit nové šlechtitelské techniky na základě jejich jednotlivých hodnot a rizik, které představuje každá tato metoda samostatně. Čili ano, je to teda bezpečná věda, osvědčená věda. Myslím si, že jsme přispěli značným eh, podílem k zemědělsk- do zemědělského sektoru. A ještě pokud jde o zastoupení naší organizace, reprezentativnost, no, my jsme dobrovolnou organizaci, vy nemusíte být členem Kopa Kožeky nebo našich členských organizací, téměř ve všech případech tomu tak je, takže pokud nechcete být členem, tak nemusíte. Ale naši členové zastupují širokou škálu všech produkčních sektorů, vědeckých oborů a to téměř, téměř ve všech členských státech. Čili to, co chci zdůraznit, je, že máme 45, 45 pracovní, pracovních um, subjektů, akvakultura, zemědělství, rybolov, lesnictví, čili v naší interní práci my opravdu připravujeme naše neonikotinoidů stanoviska, rozsáhlé diskuze s členskými organizacemi, pokud jde o dopad na včely a na plodiny, především na životní prostředí jako takové. Čili mohu opravdu téměř mohu s jistotou říci, že prostřednictvím našich členských organizací Evropské farmářské Ký sektor skutečně velice bedlivě hodnotí svůj postoj glyfos, eh, vůči glyfosátům, eh, neonikotidům nebo ostatním aspektům. Děkujeme. Bart Stas má slovo. Nebo možná Kateřina by chtěla ještě něco doplnit? Měl teď ty neonikotoidy, protože to, byl, to byl další věc, která mě velmi překvapila v té odpovědi k otázce, nebo k podotázce 56. Vy na jednu stranu uvádíte, že souhlasíte s rozhodnutím zakázat používání těchto látek, jež zabíjí opilovače, převážně tedy včelstva, a na druhou stranu ale říkáte, že EFSA o tom nerozhoduje a že je to rozhodnutí Evropské komise a členských států a vynucujete si jejich další používání s tím, že to ohrozí živobytí řady zemědělců já, já občas jako těm vašim odpovědím úplně nerozumím. To je uh, tak, aby v Čechách se říká, omlouvám se překladatelům, aby vlk se nažral a koza zůstala celá. Prostě vy uh, si protiřečíte a já zrovna ty neonikotoidy bych hrozně ráda otevřela a moc ráda bych, eh, pokud by šlo, abyste nám dovysvětlili tu vaši pozici, protože prostě v těch vašich odpovědích nejsou jasné, jasné pozice. Děkujeme. Ano, děkujeme. To je, děkujeme skutečně za tento dotaz, protože to je skutečně podstatou celé problematiky. Ano, EFSA na jedné straně, komise, členské státy. Tam je obrovský rozdíl. EFSA nemůže cokoliv zakázat. Oni vlastně nepřijdou s takým návrhem zákazu, ale přijdou s takovou analýzou dopadu, kde neo, nikotinoidy prostě by mohly představovat riziko, to řeknu otevřeně. Například ano, pokud by tam mohlo být to riziko na včelstva, nemůže to vyloučit, tak v tom případě to musí být hodnoceno. To znamená, že požádají o hodnocení rizika této látky a potom komise členskými státy to provede. Čili přesně, jak, přesně proto je oddělujeme tyto um, subjekty. Čili uh, hodnocení rizika a na druhé straně řízení rizika. EFSA neřídí to riziko. Její role je prostě jenom přijít s tím hodnocením toho rizika. U neonikotinoidů naše členské organizace to zvažují a to vlastně navrhujeme i to v rámci hodnocení EFSA. My můžeme v podstatě zredukovat toto riziko efektivně tím, že uplatníme určitá opatření, která pokryjí některá konkrétní rizika, aby ta aktivní látka mohla zůstat na trhu alespoň pro některé produkty a některá použití. A tak toto vypadá například u, um, u no, cukrové uh, řepy, mm, ano, tam v podstatě vlastně není ten problém u toho opilování, to znamená tam, kde, nejs, tam, kde to nekvete, čili u těch rostlin. To znamená, že u cukrové řepy například víme, že to neláká včelstva, čili to riziko při použití tohoto produktu u, tohoto konkrétní, u této konkrétní plodiny je minimální. My jsme provedli No, analýzu tohoto rizika u neonikotinoidů a řekli jsme, že to riziko to je vlastně něco, co jsme schopni řídit tím, že zavedeme nová opatření na trh, protože z našeho hlediska farmářů my samozřejmě, že chceme, aby i farmáři nebyli natolik vystavováni tímto látkám, ex, aby ta expozice byla nižší i pro ně. Čili ten, různé orgány se k tomu staví samozřejmě tro- trošku jinak, my rovněž, ale pokud je řečeno, že je tam extenzivní riziko v pěti elementů například, tak otázka s ním můžeme udělat cokoliv pro to, abychom zredukovali takové riziko v rámci e, aplikace daného produktu. My jsme měli pocit, že u neonikotinoidů hodnocení rizika bylo negativní, ale pouze do takového rozsahu, že jsme zároveň věděli, že jsme schopni udělat něco, co je udržitelné, proto to bylo takové naše stanovisko. A toto jsme vyjednali v rámci jednání mezi jednotlivými našimi členskými no, organizacemi. Není to vždycky jednomyslné, ale téměř jednomyslné, pokud jde o závěr. Děkuji. Merci, la parole est à Bart. Děkuji, Bart Stas. Děkuji, pane předsedo. Zítra v Belgii um, začínají školní prázdniny a já jsem si jistý, že v následujících týdnech bude cestovat eh, stovka tisíc lidí a rozjedou se na jich, do Španělska, do Itálie. A také víme, že ti lidé budou muset zastavit každých pár set kilometrů, protože budou mít přední sklo eh, plné eh, hmyzu. Nebo tak to bývalo v minulosti, ale teď už máme vědecké studie, které ukazují, že se eh, počet hmyzu snižuje. To snížení v Německu bylo například o 75%. Platí to i pro ptáky, i ti mizí ve Francii o jednu čtvrtinu. Takže je tady zapojena spousta aktérů, nebo těch fakturů je hodně, jsem si jistý. Četl jsem ale také studie, které jasně poukazují na použití pesticidu. Vy jste zástupce skupiny, která zastupuje farmáře. Co si myslíte o tom, že nám mizí hmyz a ptactvo? Mohou vaši členové nějak pomoct a obrátit to? Prosím, pan Pesanen. My tyto jevy také velmi pečlivě sledujeme a v našem zájmu by bylo zachovat biorozmanitost. Eh, zemědělci nikdy nechtějí mít negativní dopad na životní prostředí. To je východisko. Ale také chci zdůraznit eh, důležitost trhu, protože zemědělci dělají to, co očekává trh. Pokud jde o ptactvo a hmyz, tak eh, já mám opačné zkušenosti. na mé vlastní farmě toto jaro, možná to bude provokativní, není, eh, nemáme k tomu vědecké podklady, protože to je jenom z mojí farmy, ale já když jsem v květnu ráno vstal, tak eh, minulý rok eh, ve stejnou dobu jsem vůbec neslyšel ptáky, asi také možná, protože tam byly změny um, okolního prostředí, ale toto jaro, když jsem v, se v květnu probudil a vyšel jsem ven, tak tam byly stovky, ne tisíce pta, ptáků eh, na poli. A ti vlastně zase loví hmyz a eh, červíky a tak dále. Tím chci říct, že obtíže, které máme jako zemědělci, eh, nemůžeme prostě posuzovat jenom jeden prvek odděleně. Z vědeckého pohledu se vždy musíte dívat na širší kontext. A to, co nás zajímá v Evropě a v rámci evropských zemědělců, je, jakým způsobem budeme pro, můžeme produkovat eh, na základě očekávání spotřebitele, co se týče kvality, kvantity i ceny a jak to udělat udržitelně. My nemáme volbu. My to takto prostě musíme dělat eh, ve stejných podnicích se stejnými eh, zvířaty, plodinami i se stejnou půdou. Dejte nám tedy nástroje, aby to bylo životoschopné z hospodářského hlediska. Víte, že evropské zemědělství prochází o katastrofickou ekonomickou situací. Ehm, pane vy to víte z Francie. Ehm, ti lidé jsou opravdu eh, zoufalí a jde jim o přežití. Jsou je to vlastně eh, okolní prostředí našich zemědělců, jde o ně, jde o jejich rodiny. Já mám tři děti. A jako člověk a jako zástupce zemědělské komunity musím říct, že bych raději, aby mé děti jedly evropské ovoce a zeleninu podle evropských pravidel, než aby je nejedli vůbec. Budou díky tomu zdraví a um, budou uh, určitě žít uh, déle než já, o 10-15 let. Jak jsem řekl ve svém úvodu, my eh, cílíme na kvalitní a bezpečné produkty a musí to být udržitelné. Musíme to diskutovat s vámi, dalšími institucemi i obchodními partnery, ale musíme eh, tu produkci nastavit tak, aby byla životoschopná z ekonomického hlediska. Prosím, pomozte nám v tom. A proto eh, chodíme sem a podporujeme EU, podporujeme SZP jako nejdůležitější politická rozhodnutí v oblasti zemědělství. A moderní zemědělství má eh, mnohem více pozitivního než negativního. Žijeme déle, jsme zdravější a moje děti jsou pravděpodobně mnohem zdravější, než jsem já. A já jsem hrdý na to, že to je díky evropským politikám, národním politikám a tomu, jak eh, žije naše rodina. Takže prosím, pomozte nám v tom. Pan Stas? Ano, máte pravdu, jde o cenu. A o příjem zemědělců. Ale já mám ještě jinou otázku. Vy jste uvedl, že ve vaší organizaci jsou pracovní skupiny, které se zabývají různými aspekty zemědělství a potravinové politiky. A všichni víme, že ve Spojených státech Existuje případ několika eh, zemědělců, kteří eh, se spojili proti producentu glyfosátu, včetně Monsanta, protože eh, po použití těchto produktů dostali rakovinu. Vy zastupujete všechny zemědělce, také máte určitě pracovní skupiny a určitě jste se také zabývali bezpečností pro zemědělce. Existují uh, nějaké případy, kdy jste viděl takovéto příklady, nebo prostě v EU to neexistuje? Prosím, chcete se odpovědět, pane Pesonené? Děkuji, já velmi rád odpovím. Já jsem před 10-11 lety měl případ maligní um, rakoviny a já tím pádem moc dobře vím, jaká je situace. A o to větší je můj závazek pracovat na tom, aby to fungovalo lépe. Nemusíte nějak um, spochybňovat mou motivaci či motivaci našich členů. My máme, my zastupujeme spoustu zemědělců a máme 45 pracovních skupin a na těchto skupinách se díváme eh, na stejná témata z různých úhlů pohledu. A při závěrech děláme, ehm, bereme v úvahu všechny aspekty. Proto máme pracovní skupinu pro fitosanitární záležitosti, pro med, pro krmiva, ehm, jedlé plodiny, dobytek a tak dále. A pokud je o neonikotinoidy, tak my jsme odvedli opravdu důkladnou práci a asi stovky lidí v naší organizace se do toho zapojili jsem přesvědčen, že i ty konzervativní nebo negativní obavy byly vzaty v úvahu, tak jak by to mělo být. A já až do hořkého konce budu bojovat za to, aby eh, mohli naši členové vyjadřovat své stanovisko. Já opravdu nemám co skrývat. 70 členských organizacích, 45 pracovních skupin. Prostě naším závěrem je, že se těmito tématy musíme velmi pečlivě zabývat. Ano, děkuji. To je velmi zajímavá diskuze, protože eh, otázka pesticidů to je opravdu eh, věc, která um, odkrývá spoustu záležitostí v souvislosti se zemědělským modelem, který se vyvíjí. Eh, zemědělské produkty eh, v celosvětovém eh, měřítku, to je také věc, které se musíme věnovat, všechno to spolu souvisí. Je to také otázka konkurenceschopnosti, to slycháme často. A musíme se podívat na to, kam až můžeme zajít. My jsme se zabývali různými plodinami, například nějaká fitogenní kukuřice, a Padají tady různé otázky, eh, které si klademe jaksi kolektivně ohledně zemědělského modelu. A toto jsou přesně věci, které stojí v ústředí této problematiky. Mluvíme tedy ve jménu konkurenceschopnosti, používáme jaké ukazatele, máme nějaké třeba sociální ukazatele, ehm, zastupujeme také 500, tisíc, 500 milionů eh, evropských občanů. A eh, proto také vyžadujeme určité analýzy. Mohou to vyžadovat eh, občané anebo některé eh, konkrétní skupiny. Někdo je liberálnější. A eh, posouváme určité limity. Například, kolik zemědělců jak se zůstává na svém území v EU, jak se situace vyvinula, před, eh, jaká byla před 30 lety, jaká je teď, eh, jakým způsobem do toho vstupuje SZP, územní otázky, to jsou všechno otázky, které je potřeba eh, pokládat, vést k tomu diskuzi, protože to musí být zaměřeno do budoucnosti. Je to otázka ekonomiky a nastavení modelu zemědělství v Evropě a také mezinárodně. A mm, rozhodně to také způsobuje určité obavy. Um, um, musíme být konkurenceschopní eh, vůči například modelům, které existují v Brazílii, Mercosuru nebo Austrálii či Novém Zélandu. A otázka je, jak se situace bude vyvíjet, třeba na severu Evropy. A eh, musíme se také podívat na um, koncentraci zemědělství v různých regionech. Takže toto je rozhodně věc, které, kterou se musíme zabývat. Potom tady také hrají svou úlohu média. A my si tady klademe určité otázky, které se točí kolem pesticidů a um, také se díváme na to, jakou kolektivní strategii bychom si měli nastavit. Máme totiž určitou míru odpovědnosti. Um, I v oblasti zdraví lidí, otázka je, jestli to má být ta hlavní priorita. To já tady tak dávám jenom do větru, budeme o tom určitě diskutovat do budoucna. Každopádně já vám děkuji velmi upřímně za veškeré vaše příspěvky, bylo to velmi kvalitní, eh, šlo, vaše příspěvky šly eh, do hloubky a podařilo se nám zase postoupit kolektivně kupředu. Nepochybuji o tom, že na základě toho budeme moci předkládat konkrétní návrhy a budeme tedy uh, uh, dále zastupovat naše občany uh, v rámci našich funkcí. Děkuji vám všem, zvláště kteří jste tady vlastně vydrželi až do konce. Rozhodně to nebylo jednoduché ani pro vás, ani pro nás. A bylo to velmi příjemné. Ještě jednou děkuji, přeji vám šťastnou cestu domů. A také při vaší další práci. Děkuji. Merci, merci aux interprètes qui, malgré ce qu'ils vivent aujourd'hui. A děkuji také tlumočníkům, kteří tady s námi byli až do konce.